Good morning, colleagues, um, and I'm going to begin, try and begin on time. I'm starting to... Dobré ráno, kolegové, pokusím se začít včas. Uh, já, já nechci začít s tím, že bychom začínali čím dál později a později, protože to není příliš dobrý trend. Takže uh, kvůli kolegům, kteří chodí na čas, bych se snažil také dodržovat časový harmonogram. Vy víte, o kom mluvím, o vás, kteří tu jste, kteří chodíte včas. Děkuji vám za to. Máme na řadě bod 19, což je prezentace zprávy o činnosti v letech 2013 až 2015 o pracovním programu na roky 2016 až 2018, kterou přednese Klara Gera, předsedkyně koordinační skupiny pro dohled nad SIS 2. Takže úvodem bych ji tu chtěl přivítat a Paní Gera nám představí první zprávu této skupiny, která vznikla, aby implementovala ustanovení e, koordinace SIS e, 2 e, národními orgány pro ochranu osobních údajů a Evropského inspektora osobních údajů. Tato zpráva je dnes zejména relevantní vzhledem k očekávanému, očekávané revizi právního základu. Paní Gera také zmíní pracovní program na následující roky, takže bez dalších odkladů dám slovo přímo paní Gera a potom eh, případným eh, zájemcům z řad kolegů. Paní Gera, vítejte a máte slovo. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat za eh, poděkování za, pozvání a za to, že vám mohu prezentovat naši zprávu o činnosti. Ta je velice důležitá pro orgány eh, ochrany osobních údajů pro Evropský parlament a zejména pro váš výbor. Především v krizi, jako je ta dnešní, kdy je čím dál důležitější pevně hájit základní práva eh, občanů a principy právního státu. koordinační skupina pro dohled eh, je první na evropské úrovni, která působí na už, už více než 20 let a vykonává dohled nad evropským informačním systémem SIS, šengenským informačním systémem. Máme obrovské zkušenosti na tomto poli. Druhá generace SIS byla spuštěna konečně v dubnu 2013 v novém právním rámci, který stále ještě reflektoval eh, předchozí pilířovou strukturu nařízení 2006 a eh, rozhodnutí z roku 2017. S novým právním rámcem získal nové rysy a byla posílena role eh, ochrany osobních údajů. Tady bych chtěla zdůraznit zavedení principu proporcionality při zavádění hrozeb v případě osob, to je poměrně eh, důležitá povinnost. Za druhé je to potřeba hodnotit a odůvodňovat eh, případy, kdy tyto hrozby je třeba obnovit a eh, uchovávat po dlouhou dobu. A konečně je to zavedení konkrétních lhůt pro datové subjekty, kdy se mohou domát svých práv. To jsou nová pravidla ochrany osobních údajů, která jsou velice vítaná. Byl také e, ustaven nový dohledový model s novou strukturou, e, která nyní zahrnuje EDPS e a Národní inspektory osobních údajů. Tady dochází v této skupině ke spolupráci národních a evropských orgánů a vzniká tak koordinovaný dohled. Za první roky činnosti musela skupina učinit určitá rozhodnutí ohledně pracovní metody Máme tedy ve své struktuře 30 členů plus 3 pozorovatele a snažíme se o určitou flexibilitu, abychom mohli být efektivní. Dáváme přednost e-mailům a určitým specifickým sítím pro sdílení informací. A zakládáme také konkrétní podskupiny pro eh, konkrétní záležitosti. Tímto způsobem eh, můžeme eh, pracovat mnohem více do hloubky. Nejdůležitější ze všeho je, že se snažíme vytvářet synergie s dalšími koordinačními skupinami pro dohled eh, v šengenských záležitostech, jako je skupina VIS a skupina Eurodac ty, tato členství se tedy vzájemně doplňují, snažíme se vyhnout zdvojení práce a snažíme se pracovat co možná nejvíce společně. Z aktivit, které proběhly v této skupině za, ty, ta, za tato první léta, bych chtěla zdůraznit dvě hlavní linie činnosti. Ta jedna z nich to je eh, reakce na konkrétní události nebo na podněty jednotlivých inspektorátů osobních údajů a hledání společných řešení. Nebo jsou to problémy, které si žádají okamžité jednání. Jedním z největších problémů a vlastně naším prvním problémem eh, byl dánský eh, hackerský incident. V červnu 2013 na naší první schůzi ředitel dánského DPI ohlásil tento incident, eh, který byl obrovským eh, porušením bezpečnosti a ochrany osobních údajů a s tímto nabouráním eh, se potýkal dánský DPI eh, interně v rámci Dánska a loni představil své zjištění z vyšetřování, které tehdy proběhlo. a zabývala se tím i komise a podskupina vytvořená pro tento účel Euro DPS a EU-LISA. Národní orgány ochrany osobních údajů nebyly bezprostředně zapojeny, což byla škoda, protože e, takovýto průnik do osobních údajů má dopad v členských státech a ohrožuje data všech členských států. Každopádně tato skupina se snažila připojit k aktivitám, které probíhaly a podařilo se nám e, být pozorovateli v této skupině, která byla vytvořena. Přispívali jsme na národní úrovni, e, dělali jsme kroky, oslavovali jsme národní příslušné orgány a zjišťovali jsme, co e, probíhá, co se koná ohledně tohoto incidentu a zda platí všechna bezpečnostní opatření. Takže postupovali jsme takto koordinovaně. To byl tedy velký problém, se kterým jsme se museli potýkat. To byla vlastně premiéra naší skupiny. Zabývali jsme se tím dva roky, ale nemáme žádné další informace. Neznáme přesně rozsah toho datového úniku. Potom další, k dalším aktivitám v rámci naší kompetence patří interpretace právního rámce. A kdykoliv se vyskytnou specifické problémy, tak je to hledání společných řešení těchto problémů. Dáváme tedy stanoviska eh, ohledně systematických eh, ověřování eh, seznamu hostí v hotelech v jednom šengenském členském státu na evropské úrovni je to mimo náš právní rámec. Což je ale, je, je to vlastně omezení, je to, je to porušení principu účelového omezení. Dáváme také pokyny ohledně nového přihlašovacího systému Europolu v tom smyslu, že e, Europol zavádí jednotný auditní systém, což znamená, že Europol chtěl získat přístup k záznamům SIS, do systému SIS. My tedy analyzujeme, zda je to možné. Dospěli jsme k prvotnímu přístupu. Je ale samozřejmě na Europolu, jak s touto záležitostí naloží. Potom další obor naší činnosti je strukturovanější. Nejde pouze o řešení problémů, které se vyskytnou, ale je to vlastně dlouhodobá investice. v posledních dvou letech naší klíčovou aktivitou bylo vyvíjet společný auditní rámec. Jak víte, právní rámec SIS požaduje od národních orgánů na ochranu osobních údajů a od EDPS provádět každé čtyři roky audit podle mezinárodních standardů, což je také zákonný požadavek pro VIS a pro Eurodac. My jsme tedy vytvořili společný auditní rámec, který by mohl být referenčním bodem všech národních DPI a EDPS pro provádění tohoto zákonem daného úkolu. Tento auditní rámec samozřejmě není povinný, ale e, bude užitečný pro e, interní inspekce na národní úrovni a umožní porovnávat výsledky protože bude se kontrolovat totéž a stejným způsobem. Tento společný auditní rámec má dvě složky. Jednak bezpečnostní modul a potom modul týkající se jednotlivých hrozeb. To je ten základní půdorys. Potom v scházejících letech můžeme vyvíjet nové moduly, protože do toho společného rámce lze moduly postupně přidávat. To je tedy aktivita, která nám zabrala dlouhou dobu, skoro dva roky. Bylo ale důležité podporovat eh, národní orgány na ochranu osobních údajů v konání jejich zákonných povinností. Přispěli jsme také k jednotnější aplikaci eh, unijního právního rámce. To je činnost, ze které těží také ostatní koordinační skupiny pro VIS a pro eh, Eurodac. Je to jedna z nejdůležitějších synergií, které jsme schopni vygenerovat. A konečně další obor činnosti, takový nekonečný eh, obor, mohu říci, to je šíření povědomí na, mezi veřejností. Všichni víme, že je zásadní, aby lidé znali svá práva a mohli se jich eh, efektivně domáhat. Pokud o svých právech nevědí, tak se jich domáhat nebudou. Takže to informování je velice důležitou naší prací. Věnujeme se jí pořád, neustále, jak říkám, je to práce nekonečná. V této kapitole eh, jedna sesterská koordinační skupina vydala pokyny ohledně Schengenu. Ty obsahovaly obecné informace o právech a potom kapitoly o jednotlivých členských státech a o možnostech přístupu v těchto členských státech. Jak víte, poskytujeme informace eh, o eh, příslušným orgánům, které požadují přístup, ratifikaci a výmaz informujeme o tom, jak lze platit, v jakých jazycích ta informace je, jakým způsobem si můžou stěžovat orgánu na ochranu osobních údajů. Tyto informace jsou v každém členském státě jiné a je to všechno shrnuto v této příručce. Ta byla publikována na webové stránce EDPS a všech národních orgánů na ochranu osobních údajů, takže datové subjekty k ní mají přístup a mohou si vybrat, ve kterém členském státě se chtějí domáhat svých práv. Vypracovali jsme novou verzi této příručky v roce 2014 v novém právním rámci a potom aktualizovanou verzi v roce 2015, ta už zahrnovala i Spojené království. V tomto sektoru šíření povědomí eh, jsme provedli také informační kampaň společně s komisí a národními příslušnými orgány na národní úrovni jsme kontrolovali, jakým způsobem se materiály šíří a jak DPA využívají naší webové stránky, aby se k těmto informacím dostali. Potom eh, další naše důležitá práce spočíval v tom, že uchováváme archív společného dohledového orgánu Schengenu. Za námi je téměř 20 let práce a dokumentace. E, patří to k historii ochrany osobních údajů v Evropě. Takže tuto webovou stránku spravuje rada, ale jakmile JSA e skončí, jakmile mu vyprší mandát, tak to už rada nebude moci dále dělat. Společně tedy hledáme řešení a už eh, se nám podařilo získat závazek od EDPS, že se nám podaří tyto dokumenty dostat do Evropského archivu ve Florencii. Takže badatelé a akademikové budou mít přístup ke 20 letům činnosti eh, tohoto dohledového orgánu. V blízké budoucnosti se bude naše skupina samozřejmě e, řídit e, návrhy na revizi rámce e, SIS 2. Bude se také zabývat interoperabilitou evropských systémů, k čemuž patří i SIS. A potom toto to bude mít zásadní dopad na lidská práva. Pak tu máme sdělení komise o eh, interoperabilitě, ale z právního hlediska nemůžeme poskytnout žádné oficiální stanovisko. Samozřejmě můžeme mít vlastní názor, ale ne, oficiálně se od nás nežádá, abychom ho poskytovali. Samozřejmě tedy ještě nemáme eh, konečný názor, probíhají zatím diskuze, proběhla první výměna názorů, ale už máme určité předběžné tušení ohledně tohoto návrhu? pokud nebudou zřízeny dostatečné pojistky a záruky, pak vzniknou obavy ohledně účelového omezení a proporcionality a dokonce nutnosti. Bude muset být opravdu důkladně odůvodněno, proč toto rozhodnutí učinit. Čím se zabýváme momentálně? V nejbližších dvou letech se zaměříme na stávající kontrolní mechanismy přístupu uživatelů do systému. Kdo má přístup, za jakých podmínek, za jakým účelem, kdo kontroluje jejich přístup. Zda e, záznamy o přístupech jsou nebo nejsou analyzovány. To je tedy jedno z našich polí zájmu. Detailně zhodnotit, jak to vypadá na národní úrovni, protože, jak víte, uživatelé SISu, k těm patří mnoho eh, orgánů, což znamená veliká spousta lidí, kteří mají do systému přístup. Nad tím je důležité mít kontrolu, abychom zabránili zneužití těch osobních údajů. V našem pracovním programu máme také vytvoření zprávy o národních kritérií pro zavadění hrozeb podle článku 24, což je vlastně odmítnutí vstupu občanům třetích zemí. Jsou to hrozby týkající se eh, osob, eh, což vlastně 90% eh, záznamů v SIS. Je tedy potřeba zjistit, jaká jsou národní kritéria pro zavádění těchto dat. Teď existuje ta nová povinnost brát ohled eh, na princip proporcionality. Takže mám do šengenského systému zadat eh, odepření vstupu nějaké osobě, jejíž výzum vypršelo před dvěma dny nebo před týdnem, za stejných okolností jako člověka, který byl odsouzen za pašování drog například. Je to jiná situace? Má to mít eh, přesně stejné zacházení. Tyto dvě informace jak proběhlo hodnocení proporcionality eh, příslušným národním úřadem. Přesně to jsou otázky, eh, na které budeme hledat odpovědi. Problém je také v tom, že se to týká národního práva, s tím se budeme muset nějak vypořádat. To bude tedy eh, jedna z našich činností. A konečně plánujeme vytvořit přehled doby uchovávání dat o těch hrozbách. Jak víte, většina z nich zůstává v systému tři roky, potom je možné to obnovovat a znovu obnovovat. Ze zkušenosti víme, že hrozby se často úplně bez jakéhokoliv hodnocení obnovovaly automaticky. Teď právní rámec explicitně stanovuje, že musí proběhnout hodnocení případ od případu a musí padnout odůvodněné rozhodnutí o obnovení či neobnovení hrozby. To je z, och- z hlediska ochrany osobních údajů zásadní aspekt a my plánujeme vytvořit přehled ohledně situací v členských státech. Začínáme také s repozitářem osvědčených postupů. To je také strukturální práce, které se budeme věnovat. A samozřejmě si všímáme, že mnoho členských států má uh, určité rozpočtové a výdajové škrty a chceme vědět, do jaké míry mohou tyto škrty ovlivnit výkonnost dohledu eh, národních orgánů pro ochranu osobních údajů. Zda stále budou mít kapacitu, anebo zda jejich kapacita vykonávat dohled bude omezena vlivem rozpočtových škrtů, což by znamenalo méně inspekcí, méně lidských zdrojů možná to je tedy důležité téma a souvisí to se samotnou podstatou nezávislosti e, těchto orgánů. My to tedy budeme prověřovat a provedeme hodnocení toho, jak vypadá situace. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, to bylo opravdu zajímavé. Já hned e, se vyjádřím k tomu, jak se zmiňovala ten případ dánského, e, dánského hekera. A mě by zajímalo, řekněme, je to problém, ke kterému může dojít v několika členských zemích, ne, nejenom v jednom. Ve chvíli, kdy se do toho dostanou nějaké soukromé společnosti a outsourcing, tak eh, mě by zajímalo, co doporučujete pro to, abychom um, ehm, jak si um, ehm, chránili ostatní země. Protože možná třeba není jasná struktura zodpovědnosti. A potom ještě máme paní Sipel. Děkuji, pane předsedo, děkuji za velmi eh, detailní přehled vaší práce a také toho, co nás čeká do budoucna. Děkuji, že jste řekla, že v době, kdy sbíráme stále více dat, je důležité chránit eh, práva občanů a jejich soukromí. To je velmi důležité. Zmínila jste řadu detailů a já se teď zaměřím na, něk- na několik aspektů. Vy jste hovořila o vyhodnocení, které je někdy potřeba ospravedlnit co se týče přílišného množství dat eh, nebo délky jejich uchovávání. Můžete mi říct, jak by vypadalo takovéto vysvětlení, takovéto ospravedlnění eh, pro to, abychom třeba měli prodloužené období pro držení těchto údajů? Vy jste zase eh, zmínila tu otázku toho, eh, těch hackerů. Mm, takže tady vlastně jde o otázku bezpečnosti údajů a v některých oblastech eh, ta mm, vlastně je potřeba zvyšovat povědomí o bezpečnosti údajů, protože samozřejmě i ty problémy či výzvy se mění. Zdá se tedy, že různé orgány na evropské i vnitrostátní úrovni jsou si vědomi tohoto problému, protože pokud dojde k nějakému problému v jedné zemi, eh, může to samozřejmě ovlivnit bezpečnost údajů všech občanů v dalších zemích. Vy jste hovořil, vy hovořila také o přístupu k databázi že je potřeba zajistit, kdo bude mít přístup k této databance. A teď vlastně také hovoříme o interoperabilitě různých databází, takže ten problém se tím může vlastně ještě navýšit. Mě by tedy zajímalo, zda existuje spolupráce mezi různými mm, agentury a zda máte možnost poskytnout více informací o tom, jak by ta interoperabilita měla být organizována v budoucnosti. Existuje proto i vlastně skupina na vysoké úrovni. Kromě toho musíme zvyšovat povědomí občanů, protože pokud neznáte svá práva, nemůžete je ani využívat. Myslíte si, že všechny členské státy a všechny jejich orgány jsou ochotny na tom pracovat? Nebo dochází k nějakým odkladům, spožděním, protože v pořádku. Někdo si třeba myslí, že eh, zvyšování povědomí občanů by vlastně přineslo jenom eh, navýšení práce. Hm, co si o to myslíte? A Teď, když hovoříte, že se vyhodnocují e, upozornění na hrozby, které jsou v systému, e, moje otázka by byla, jak hodnotíte potřebu toho, aby takovéto upozornění bylo i do budoucna v tom systému? A zda spolupracujete i s jinými odborníky v této oblasti, kteří e, by vám mohli pomoci? Hm, Carlos, prosím. Děkuji. Já navážu na paní Sipl eh, a rád bych také poděkoval paní Guerové za tuto prezentaci. Myslím si, že zde jsme také viděli dobrý příklad spolupráce mezi členskými státy. Ta, eh, tento mechanismus dohledu je opravdu zásadně důležitý v SIS-2. Potřebujeme expertizu národních eh, orgánů, potřebujeme také vaše operativní eh, znalosti. Tohle je opravdu snad nejúspěšnější centralizovaný evropský systém. Je potřeba zajistit respektování národních práv eh, pro ochranu údajů. Ale tento systém byl nastaven pro eh, vlastně využití také ze strany ehm, policie. Eh, kromě SIS máme také VIS a Eurodac a já mám tady konkrétní otázky. Paní Sipl už eh, to trošku naťukla. Můžeme očekávat návrh přeskumu právní základny pro SIS. Ovšem, ve stejnou chvíli eh, komise vytvořila také skupinu na vysoké úrovni pro o interoperabilitu a informační systémy. Takže má první otázka. Je tato skupina konzultována v těchto postupech? No, druhá otázka. Chcete podávat zprávu o národních kritériích pro mm, zavádění do systému e, těch osob, kterým byl zamítnut vstup. Já si myslím, že je potřeba e, více harmonizovat toto kritérium ale i jiná. Například upozornění na osoby, které e, jsou pod e, nějakým typem dohledu. E, kdy k tomu podáte zprávu? Vzhledem k tomu, že ten návrh k novelizaci SIS bude předložen už v tomto roce. Také jste hovořila o potřebě vyhodnotit, zda ta upozornění vlastně, jak to bude po těch třech letech. My víme, že většina členských států má automatické prodloužení. Takže v podstatě tam není žádná obava o mm, ochranu údajů. Pokud mám tedy nějaké upozornění v systému, tak to prostě prodloužím. Ale teď, jak to budete hodnotit? Je to úkol pro vaši eh, pro váš výbor, nebo to budete zadávat národním orgánům pro ochranu údajů? Budete vyhodnocovat všechna upozornění o hrozbách, nebo to snad ani není možné, nebo budete tedy dělat namátkou nějaké e, kontroly případ od případu, nebo jak, jak k tomu přistoupíte, jak to uchopíte? Děkuji. Děkuji. za tyto skvělé připomínky. Nikdo jiný se v tuto chvíli nehlásí o slovo. Omlouvám se komise. Děkuji. Já bych jenom chtěla poskytnout takový přehled toho, co jsme udělali v oblasti um, ochrany údajů v SIS za poslední tři roky. Chcete to říct teď hned? A potom paní Guerová může odpovědět na všechny otázky? Dobře, prosím. Já jsem Žužana Jansen a vedu skupinu, která je zodpovědná za ženěcký informační systém. S paní Guerovou a s celou skupinou koordinační Eh, pracujeme eh, velmi intenzivně, pracovali jsme za poslední tři roky eh, ohledně všech aspektů systému. Uvědomujeme si význam ochrany základních práv a také ochrany údajů. Taky tady nesmíme zapomínat na proporcionalitu při používání šenkenského informačního systému, zejména protože ten systém je velmi úspěšný v členských zemích, takže opravdu eh, dobře eh, funguje jak eh, pro účely policie, tak ehm, pohraniční stráže. Na základě toho dánského incidentu jsme si uvědomili, ačkoliv se to stalo tedy u SIS 1, což je předchůdce SIS 2, Tenkrát jsme si tedy uvědomili, že ten systém přeci jenom má slabiny, a nám tedy jde vlastně nejenom o ten centrální systém, ale vlastně jakýsi end-to-end -end bezpečnost toho systému, takže vlastně eh, nesmíme také zapomínat potom na EULISu, eh, e centrální eh, komponent a členské státy. A kromě toho máme šengenský hodnoticí mechanismus a hm, tam se klade velký důraz na bezpečnost také v SIS Siren, navštěvujeme NSIS a zabýváme se tedy bezpečností údajů a také fyzickou bezpečností. Kromě toho také se eh, věnujeme dokumentaci, ale máme vlastně tomu mm, šengenské hodnocení bezpečnosti. Vlastně každý členský stát je tomu eh, mm, vystaven každých pět let. Jedním z komponentů je vlastně eh, otázka, nakolik členské státy zadávají ven tyto procesy v NSIS a e, také různé, různý vývoj a nakolik vlastně tenhle ten outsourcing je e, pod dohledem členských států, orgánů, e, vlády. To znamená, jestli je tam tedy nějaká bezpečnostní prověrka a podobně. Takže se udělalo opravdu hodně věcí v tomto smyslu. A další takový důležitý aspekt, kde jsme spolupracovali, tady jde o nápravu mm, kvality údajů, protože samozřejmě pouze s kvalitními eh, daty eh, mohou eh, příslušníci identifikovat dané osoby nebo také objekty. My jsme také pracovali spolu s Eulízo, abychom měli centrální dohled nad kvalitou údajů. To je probíhající proces. První zpráva byla předložena Eulízou v červenci a teď vlastně je to také součástí přeskumu ze strany komise. Také jsme poskytli právní eh, výklad, eh, co se týče přístupových práv. Bylo velmi důležité členským státům vysvětlit, že datové subjekty si mohou vyžádat přístup v, jedno, v jakémkoliv členském státě, eh, bez ohledu na to, v jakém členském státě byl, bylo vydán upozornění o hrozbě. Mohou se tedy obrátit na jakýkoliv konsulát, tam si eh, podat žádost a tento konsulát tedy potom musí eh, se žádostí zabývat. Co se týče také eh, vypršení lhůty, deset let je příliš dlouhé období. Eh, například máme konkrétní eh, kategorii kreditních karet, tady jsme to zkrátili na jeden rok. A zase to bude součástí zřejmě toho právního přeskumu. Tam je otázka, zda tě, to desetileté období pro ty objekty je e, proporčně úměrné. Například i e, třeba vozidlo obsahuje nějaká, nějaká, nějaké osobní údaje. My tedy spolupracujeme, účastníme se všech e, prací těchto skupin a to je ode mě v tuto chvíli vše. Děkuji za tento příspěvek, to bylo velmi užitečné. A teď poprosíme paní Geru, aby zodpověděla dotazy a reagovala na připomínky členů výboru. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Začnu s eh, dánským dotazem. Jak eh, víte, je samozřejmě problém s zadáváním eh, práce mimo eh, a hlavně s kontrolou, eh, co se stalo eh, v Dánsku a na to přišla dánská DPE. Policie nekontrolovala, co ten dotyčný vlastně prováděl. A ten samý subjekt pak ještě vlastně zpracovával e, velké množství e, údajů z jiných oblastí, e, poskytování licencí, poskytování řidičských průkazů a tak dále. Bylo tady prostě obrovské množství dat v rukou jednoho jediného subjektu. A došlo z, ze strany toho zadavatele také k některým závažným pochybením v oblasti bezpečnosti. Prostě tady vlastně e, se do bezpečného prostředí, zabezpečeného prostředí dostal, e, dostal subjekt zvenčí, který mohl do tohoto prostředí tedy vniknout a využívat ho a prostě tady eskalovalo to e, privilegium a ten dotyčný subjekt byl v situaci, kdy mohl kopírovat všechny údaje ta data Eh, samozřejmě byla převedena na eh, SIS-2. Celá řada údajů eh, v SIS-2 mohla být kompromitována takovýmto způsobem. Samozřejmě ta situace se dynamicky vyvíjí, některé nové údaje přicházejí, další starší jsou vymazávána, ale jsou tady prostě během toho incidentu došlo ke kopírování určitých údajů a já si myslím, že ani dánská policie ještě ještě prostě neví, jak to přesně bylo co do rozsahu. Eh, zdali ty údaje byly prodány, E, úplně či částečně nevíme vlastně, co přesně se stalo. Zdali teď mají některé třetí strany přístup k těmto údajům. Takže já si myslím, že e, dánská policie nějaké informace asi má, ale ne e, možná všechno a nevíme, jak jsou ty informace dále, jak je s nimi dále nakládáno. Se ohledně tedy zadávání práce mimo, tak s Schengen šengenským dotazníkem je situace teď taková. Je tady jedna otázka, několik dalších otázek ohledně zadávání eh, práce mimo a toho, jak to národní orgány kontrolují. Eh, mají samozřejmě privilegium databází a pokud se stane to, že příslušné orgány nechají soukromé subjekty, aby zacházely s údaji a nevěnují se té kontrole, tak tady už nejde pouze o e, bezpečnostní povolení, protože tady prostě nedošlo k pochybení ze strany těch dotyčných eh, pracovníků. Prostě byla zjištěna e, situace, kdy nebyla dostatečná kontrola, kdy neprobíhala kontrola. Na to je třeba ty národní orgány upozornit. Je to jejich odpovědnost vědět, co se s těmi údaji děje. A já se domnívám, že když hovoříme o takto citlivých eh, databázích, tak by členské státy lépe měly zvažovat, eh, komu tu práci zadají, jakému subjektu a jaký bude rozsah toho zadávání práce mimo státní struktury. A samozřejmě kontrola musí probíhat eh, jinak než zase jinými subjekty z privátního sektoru. To je velmi zásadní a k tomu, co řekla paní Sipol, k jejím dotazům. Je tomu ve skutečnosti tak, že o té bezpečnostní údajů se zase až tak moc neví. A to platí jako skutečnost jak pro soukromí, tak veřejný sektor. Prostě se neinvestuje do bezpečnosti obecně. Neinvestuje se do cíle zajistit ochranu údajů. Eh, v některých případech to eh, je eh, jinak, ale obecně to tak úplně neplatí, že by se do toho investovalo. Prostě lidé potřebují ránu do hlavy, potřebují vidět, že, se, že došlo k nějakému závažnému pochybení, aby se chytli za hlavu a začali to řešit. Prostě je tady nedostatek povědomí o nutnosti takovýchto zabezpečovacích kroků roku a je naším úkolem hovořit o tom, že bezpečnost je důležitá. Bezpečnost zabezpečení údajů, eh, osobních údajů, integrity údajů, to je všechno opravdu vysoce, vysoce závažné a důležité. A ještě ohledně eh, povědomí ve veřejnosti. Eh, skupina bude dedikovanou eh, webovou stránku. Vy jste se mě ptala, zdali národní orgány byly všechny na stejné straně je pravdou, že někdy e, je lepší takzvaně moc toho nezdělovat, jinak e, riskujete hodně stížností. Já si uvědomuji a přiznávám, že tomu tak je, ale obecně skutečně e, věnujeme čas a energii právě na tuto eh, věc. Už je to tak eh, celou řadu let pro tu šengenskou oblast. Máme informace v několika jazykových mutacích. Závisí to eh, na tom, kdo k nám přistupuje s těmi dotazy, podle toho tak trochu volíme ty jazykové verze a skupina samozřejmě je tu pro vaši pomoc a my teď ty věci dokončujeme, všechny naše dokumenty, veškerá naše činnost může být tedy nahlížena na našich webových stránkách. Rovněž jste se ptala na obnovení těch varování a pan Coelho také položil tento dotaz. Jak budeme postupovat? Chceme zjistit, či začít se statistickými údaji. Začneme tedy s tím, ohledně toho, kolik je těch varování obnovováno, jak dlouho to trvá a jako u všech inspekcí je tady prostě určitý vzorek, vy ho musíte náhodně kontrolovat a to vám dává představu, jak postupovat dál. Takže my se pokusíme určité procento kontrolovat a chceme žádat eh, odůvodnění, protože teď to musí být odůvodňováno. Samozřejmě, že to je všechno založené na eh, té zásadě nutnosti. Ta varování eh, by měla být vytvářena a ukládána pouze tehdy, když jsou nutná. Eh, nemusí to projít až do té lhuty jednoho či tří let. Eh, není to na nás toto hodnotit, je to na národních příslušných orgánech a my nerozporujeme to hodnocení jako takové. Ale to hodnocení musí být odůvodněné pro nás je důležité kontrolovat, zdali je odůvodněno, eh, že ten či onen eh, člověk musí v systému zůstat. Pokud tam to odůvodnění chybí, no tak pak to nutné není. To je prostě ten správný závěr. Takže takhle eh, se k tomu budeme stavět. A co se týče zprávy o národních kritériích, pane Koeliu. já se obávám, že tady to bude trvat déle, nebudeme mít tu zprávu připravenou na příští rok včas na to, abychom přispěli k těm návrhům. E, my jsme se o to pokoušeli v prvních letech naší činnosti přispívat ke zprávě, kterou musí komise předložit po třech letech. E, nešlo to, protože ono to prostě trvá dlouho. Musíte opravdu obejít všechny ty členské státy, musíte zjistit eh, tu situaci a to je eh, zase otázka článku 24. Musíte předložit víc důvodů, proč tedy eh, to varování vytvořit. Tam je třeba otázka toho, že ten člověk je vyhoštěn nebo že se zjistilo, že měl v úmyslu spáchat trestní čin a tak dále. Takže je třeba tam postupovat podle vnitrostátních právních předpisů a zjišťovat, co je společné a co ne. A poté, co si vytvoříme takovýto přehled, tak pak samozřejmě můžeme zjistit eh, a zjišťujeme, jak postupovat dál. A ohledně vašeho návrhu eh, mít harmonizovanější kritéria, no tak to by bylo samozřejmě úžasné. To by se lépe dalo kontrolovat, lépe zkoumat a vyhnuli bychom se toho, tomu nedostatku přiměřenosti při zavádění eh, těch výstrah a samozřejmě komise hovoří hovoří také o problému s kvalitou. Ano, já vám uvedu takový příklad. Někdy prostě e, máte e, varování s jedním či dvěma jmény. Pokud je to z oblasti e, na planetě, kde žije milion lidí, jako třeba i Gučaráty, no tak tam je prostě plno lidí se stejným jménem. Nemáte žádné další informace, máte možná ještě datum narození, někdy ani to ne. Nemáte o co se opřít, eh, zjistit, zdali se jedná o to, či, eh, tu či onu eh, osobu. Takže zastavujete lidi na kontrolách hraničních a přitom to nejsou ti dotyční. Takže jsou tady určité problémy a některé z nich řešíme, ale zase vznikají další. V Portugalsku, což je moje země, tam e, dostáváme hodně e, žádostí o přístup, všechno to jde do DPA a my se s tímto problémem potýkáme každý den. Prostě řada těch lidí nejsou těmi, kteří jsou podle těch výstrach hledání a my to musíme všechno zjišťovat a není to opravdu jednoduché. Takže co se zpráv týče, no tak jistě se snažíme pracovat co nejlépe, ale prostě včas to nebude tentokrát. A ještě tady zazněla další otázka, která se eh, týká čekala výzvy, kterou představuje interoperabilita a toho, zdali jsme součástí skupiny na vysoké úrovni, zdali jsme konzultování. Jak už komise tady řekla, tak eh, máme dobrý institucionální vztah s komisí. My komisi zveme na naše jednání, kde ona také poskytuje informace. Eh, my eh, se ptáme a komise potom eh, reaguje na naše dotazy a ty vztahy jsou dobré a měly by pokračovat. Ale není eh, to nic formálního, je to v pořádku, ale nejsme vlastně formálně žádáni, abychom eh, toto nějak hodnotili. Takže nejsme vlastně účinně zapojeni do toho procesu. A samozřejmě to je otázka která by se eh, měla opravdu týkat všech národních orgánů, všech orgánů pro ochranu údajů na národní úrovni. Je důležité, abychom poskytovali náš eh, příspěvek, protože víte, jaký problém máme eh, ohledně stávajícího systému a s dalšími systémy. Prostě už teď víme, zdali ty systémy na úrovni národní jsou či nejsou integrované a e, to, co se nazývá Single Search Interface, to už některé orgány mají. Je možné třeba e, vyhledávat e, jsou, jsou tady prostě národní orgány, které mají přístup sjednocený přístup sjednocený tak, že když hledají nějaké jméno, tak se vlastně eh, ty údaje zavedou do systému jedno a <clears throat> objeví se E, a, a to vyhledávání probíhá ve všech e, jednotlivých systémech paralelně. Není to interoperabilní, ale mohu ty systémy vlastně kontrolovat e, v jednom zásahu na jednou. To je velice důležité pro interoperabilitu a je to samozřejmě důležité, aby ten celý proces netrval příliš dlouho. My bychom samozřejmě byli velice rádi, kdybychom se aktivnějším způsobem mohli podílet na těchto diskuzích, které probíhají, ale formálně nemáme vlastně eh, tento statut. Ale samozřejmě jsme připraveni eh, v tomto nějak eh, konat. Ale závisí to samozřejmě i na vás. Předseda, děkuji. Eh, paní Gero, za eh, vaši prezentaci, za všechny odpovědi a reakce. Děkujeme, kolegyně, kolegové, abychom teď eh, to schrnuli, jak to vypadá. Eh, příští pondělí budeme, eh, pokra- eh, budeme pokračovat. Pan Rute bude hovořit o skupině na vysoké úrovni. Máme prostě tu skupinu na vysoké úrovni v rámci LIBE. Koordinátoři nás budou informovat. informovat. Pan Coelho je předsedou pracovní skupiny. Kontrola Schengenu je pro nás důležité a Eh, pak eh, tady ještě máme 3. a 4. listopadu misi Libe. O tom budeme hovořit. Ještě jednou vám děkuji, paní eh, kolegyně, za vaši přítomnost a děkuji kolegyním a kolegům za účast v této rozpravě. A před námi je teď poz, po bod číslo 20. Panu Dupresovi se omlouvám, že to je trošičku později. Je to vlastně ke stejnému tématu. Víte, že eh, prostě poslanci eh, žádali, když poslanci mají žádosti a komise neodpoví podle pravidla 130 včas, tak eh, máme písemné otázky a komise pak musí odpovědět. Takže toto je otázka pana Dupre z 23. srpna a týká se SISu a Eurodaku. Pan eh, Deprez eh, položil otázku eh, komisi a do 15. září odpověď nedostal, takže v souladu s jednacím řádem má teď možnost Eh, otázku položit a eh, žádat <clears throat> komisi zde o odpověď. Eh, Žeráre, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vůbec mi nevadí, že tady došlo k menšímu zpoždění. Ta rozprava byla zajímavá. Já jsem komisi před časem položil otázku, zdali existuje na úrovni Unie data banka, která by umožňovala členským státem zjišťovat, když nějaký cizinec eh, prostě s nezákonným pobytem je předmětem vyhoštění v jiném členském státu. Komise mi řekla, že zatím se v této věci členské státy nedělí o informace a pot potvrdila svůj úmysl eh, takovéto věci eh, v SIS uvádět povinně. A má otázka je následující. Eh, proč, mohla by komise upřesnit, proč je právě SIS tím nejlepším vhodným systémem pro tento postup, protože paralelně k tomu, co jsem řekl, komise předložila návrh, eh, kterým by se pro členské státy stalo povinným zapisovat do Eurodaku všechny cizince v neregulární situaci. Eh, povinným by se také sbíraly jejich otisky prstů a takže tady vznikla by jakási databanka, k čemu školy byla, když vlastně eh, ohledně všech těchto osob by v jiných státech nikdo nevěděl, eh, v jaké jsou situaci. Takže to je můj dotaz. Eh, jakým, jak, jaký zájem představuje toto v Eurodaku, když by Eurodak nebyl s ničím dalším spoje, spojený? Já prosím paní Belka Jansen, aby odpověděla. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci výboru Libe, pane Depre, já bych nejprve chtěla přečíst odpověď na první otázku, což bylo 4844 2016 a byla formálně schválena komisí zní to následovně. Pravidla a procedury týkající se eh, odstranění občanů třetích zemí, kteří ilegálně pobývají na území členského státu, už jsou harmonizována prostřednictvím směrnice o návratech. Komise momentálně zmažuje, zvažuje, zda tato eh, pravidla stále ještě jsou dostatečnou odpovědí na výzvy, před kterými Evropská unie momentálně stojí vlivem bezprecedentního nárůstu počtu migrantů a jejich sekundárního pohybu po Evropě. Momentálně členské státy systematicky nezdílejí informace o rozhodnutí rozhodnutí o návratech, která vydávají ohledně migrantů. Je proto možné, aby nepravidelný migrant, který má zákonnou povinnost opustit stát, se vyhnul návratu zkrátka tak, že se přesune do jiného členského státu v šengenském prostoru. Jestliže je zadržen, bude muset být zahájena nová procedura, která ještě dále odlo- odloží eh, jeho návrat. Komunikace inteligentních systémů eh, zprávy hranic je předmětem sdělení komise o šengenském informačního systému, který má být rozšířen o informace o navracení nepravidelných migrantů. Dále je potřeba učinit povinným eh, zadávat do této databáze všechny eh, údaje, aby bylo zabráněno opětovnému vstupu migranta na šengenské území. Je proto zapotřebí eh, zavést upozornění SIS pro všechny navracené migranty a potom monitorovat rozhodnutí o jednotlivcích, kteří se snaží vyhnout návratu přesunem do jiného členského státu. Toto opatření opatření si bude žádat nejen právní a technické změny SISu, ale také rozšířenou harmonizaci a spolupráci mezi orgány, které mají na starosti návraty. To byla tedy eh, odpověď na první otázku. Druhá otázka přišla 22. srpna. Já se musím omluvit, že eh, komise eh, se spozdila s oficiální odpovědí. Ta bude přijata 17. října, ale přesto vám mohu eh, v podstatě říci, o čem bude. SIS eh, byl vybrán jako nejvhodnější eh, nástroj výměny informací pro to, aby do něj byly zahrnuty e, údaje o rozhodnutích o návratu. SIS e, je nejšířeji používaná platforma výměny informací v Evropě, která je bezprostředně k dispozici policistům a pohraničním strážníkům v první linii. Ti tak mohou okamžitě e, provést příslušné kroky neboli zadat do systému upozornění. Tak tomu není s Eurodakem, který má velice omezený účel a který vlastně slouží k podpoře implementace dublinského nařízení. Právě tak rozsah působnosti Eurodaku není dostatečně široký na to, aby, zahr, aby zahrnoval všechna rozhodnutí o návratu. Například neobsahuje rozhodnutí o návratu, eh, které jsou používány jako sankce pro zločince. Takže takové by se eh, mohly začlenit do SIS. Jak víte, SIS už obsahuje zákazy vstupu na základě nařízení SIS eh, 2. A aby byl rozšířen Eh, rozsah působnosti na rozhodnutí o návratu, tak to by byl přirozený vývoj, protože už teď vlastně je tam obsažena předchozí fáze procesu, tedy ty zákazy vstupu na území. Těm vždycky předchází rozhodnutí o návratu. Další důležitý vývoj pro SIS Měla byste hovořit trochu pomalej, paní kolegyně, protože žádají nás tlmočnické kabiny. Element. Já si tedy myslím, že SIS má e, důležité prvky. Je to nejširší platforma výměny informací, takže je k dispozici v terénu přímo policistům, kteří tak mohou rychle jednat, tak jak se od nich žádá což není eh, v případě Eurodaku stejné, protože Eurodak má velice úzce vymezený eh, obor použití, tam se uchovávají data žadatelů o azyl a nepravidelných migrantů a přístup do toho eh, mají autorizovaní uživatelé pouze za specializovaných, za specifických okolností. Tak tomu není u SIS. Když je nějaká osoba prověřena někde v území členského státu na ulici, tak na základě upozornění v SIS budou policisté moci jednat. To je jedna věc. Druhá věc je, že e, rozsah Eurodaku není dostatečně široký k tomu, aby zahrnoval všechny osoby, které podléhají rozhodnutí o návratu, protože návrat jakožto sankce za trestnou činnost se do Eurodaku nezahrnuje, ale už se zahrnuje do SIS ve formě zákazu vstupu. Jak víte, rozsah nařízení SIS 2 už pokrývá zákaz vstupu, což je ta fáze, kdy eh, ta osoba opustí šengenské území. V tom momentě se vydá zákaz vstupu, jakmile ta osoba odjede. V době, kdy zatím není jisté, zda osoba odjela nebo ne, tak je, podléhá rozhodnutí o návratu a nutným krokem je tu osobu navrátit. A tohle je článek, který v SIS eh, momentálně chybí. SIS nevidíme osoby, které mají být navráceny, vidíme pouze osoby, které už odjeli a nemají se vracet, protože mají zákaz vstupu. Takže šlo by vlastně o přirozený vývoj, kdybychom zahrnuli i tu předchozí fázi eh, procedury návratu do SIS. A důležitým vývojem v SIS je, že eh, EFIS, automatické rozpoznávání otisků prstů, eh, bude k dispozici od konce roku 2017, což znamená, že nezdokumentované osoby eh, na území členského státu nebo osoby s falešnou identitou nebo několika identitami mohou být stotožněny na základě otisku prstů. Samozřejmě je na členských státech, aby určili, za jakých okolností kontrola otisku prstů může proběhnout ale půjde o zásadní rys SIS. Bude, budou se podle něj dát identifikovat nepravidelní migranti. Dobře, tak teď i já jsem se v tom trošku ztrácel. Děkuji vám každopádně. Žerarde, chceš ještě něco říci? Prosím, je to tvoje otázka. Pokud eh, v SIS budete mít eh, systém eh, rozlišování osob, otisků prstů, proč ještě vyžadovat od členských států, aby to dělali individuálně po druhé linii? K čemu to bude dobré? Prosím. Tady jde o to, pane, eh, aby pan Dupré dostal svoji odpověď a my tady prostě budeme sedět, dokud ji nedostane. Eh, takže prosím, hovořte, ale jestli vás mohu požádat trochu pomaleji, aby francouzská kabina stíhala. For the moment... Momentálně eh, lze v SIS vyhledávat pouze na základě alfanumerických dat. To znamená, že můžete osobu vyhledat podle jména a data narození. A pokud eh, ten člověk změní identitu nebo použije jiný doklad, tak eh, i když už do systému je zadán, tak ho nenajdete. Proto je nesmírně důležité mít možnost vyhledávat podle otisků prstů. A jestliže migranti e, opustí zemi, kde podali žádost o azyl a přesunou se do jiné zemi a tam možná taky podají žádost o azyl, nebo se tam objeví s jinými doklady pod jinou identitou, tak v SIS bude možné toho člověka identifikovat na základě otisku prstů, pokud už, mu, pokud už podléhá rozhodnutí o návratu. Já se omlouvám, pane předsedo, ale musím se znovu zeptat, proč nutit členské státy, aby odnímali e, otisky prstů e, pro všechny neregulérní občany na svých e, územích, když se to zítra bude moct dělat uvnitř SIS. Proč vlastně posílit tu misi Eurodaku? Basically, fundamentally, Eurodac and the tak v podstatě Eurodac a SIS eh, mají zásadně jiný účel. Eh, rozsahem, eh, rozsah Eurodacu je takový, aby bylo možné identifikovat žadatele o azyl a nepravidelné migranty a zjistit, kde jsou zaregistrovaní a která země má na starosti azylové řízení. To je velice úzké účelové omezení Eurodacu. Eurodac pouze uchovává otisky prstů a neuchovává alfanumerická data. SIS má jiný účel. V SIS eh, mají eh, ten mají používat policisté přímo eh, v terénu. Ne pouze k identifikaci a lokalizaci člověka nebo objektu, ale také k určitým akcím, například zatknout ho nebo vzít ho pod ochranu, zjistit místo jeho pobytu a tak dále. Využívání SIS eh, je velice široce rozšířené a je k dispozici všem policistům eh, v první linii i v druhé linii kontroly hranic. Když je zapotřebí člověka identifikovat, tak SIS je k tomu k dispozici. Proto SIS eh, je nejužitečnějším nástrojem k tomu, aby obsahoval informace o rozhodnutích o návratu. Protože eh, policisté v terénu, když někoho vyslýchají, budou moci určit jeho identitu. Nemusí se obracet na úřady, které mají přístup k Eurodaku, aby se dostali k jeho otisku prstu a první zemi registrace. To jsou tedy úplně jiné účely u těch dvou systémů. I can see what she's saying, but it's not answering your question about why it's not. Já rozumím tomu, co říká, ale není to odpověď na tvou otázku, že? Já jsem opravdu nejsem přesvědčený, musím říct, pane předsedo. Okay, I mean... Pokračovat v tom už nebudu. Thank you very much. Dobře, tak já děkuji komisi. Já chápu, jaká je vaše odpověď. Hovoříte o účelovém omezení eh, od těch dvou databázích, ale pan Depre se ptá, proč se to neuchovává v Eurodaku a není spokojen s odpovědí. Budete to muset ještě vysledovat nějak jinak. Chceš ještě něco dodat? The Eurodac is not... No, eh, Eurodac není úplná databáze o migrantech. Eurodac není žádný archiv, neuchovává historii, uchovává pouze otisky prstů migrantů. SIS také není archivní databáze, také nemá historii, ale je tam více informací. A hlavně je možné jeho prostřednictvím dělat konkrétní akce, což v Eurodaku chybí. Za SIS je celá infrastruktura, eh, která vlastně poskytuje doplňkové informace. V podstatě celá historie konkrétní osoby nebo objektu může být vysledována a úřady potom mohou eh, vykonat ten správný krok. Což u Eurodaku nejde, protože Eurodac má velice přísné omezení účelu a úplně jiný cíl. Tak já myslím, že to tak budeme muset nechat. Děkuji moc krát komisi, děkuji Gerarde. Ale ještě než to necháme být, tak já bych chtěl zmínit, že budeme v rámci naší agendy revidovat SIS-2, VIS a Eurodac a budeme této otázce věnovat poměrně mnoho času v našem výboru, takže k tomuto tématu se každopádně ještě vrátíme. Děkuji Gerarde a děkuji komisi. Takže přesouváme se k bodu 22. Mise výboru Libe eh, do EASO na Maltě 18. a 19. července 2016. Jde o prezentaci návrhu zprávy o delegace. Kolegové 18. až 20. 19. července navštívili Evropský úřad pro podporu azylu ve Valetě na Maltě. Cecil Kienge byla eh, šéfkou této delegace z SD, pak se zúčastnila Helga Stevens z ECR a Carlos Coelho za EPP. Eh, k návštěvě došlo v rámci dvouročních, dvouletých návštěv Libe do různých agentur. Eh, tato návštěva byla samozřejmě poznamenána probíhající uprchlickou krizí, až týkala se role EASO v podpoře členských členských států, zejména Itálie a Řecka, při registraci e, žadatelů o azyl a e, podpory e, relokace z těchto členských států. Já bych tedy poprosil Cecil Kienge, aby nám odprezentovala tuto zprávu jakožto ředitelka delegace našeho výboru Libe. Cecil, máš slovo. Grazie, presidente. E, e, in effetti siamo... Děkuji, pane předsedo. opravdu vřele nás tam přivítali. Ale kromě toho to bylo přivítání i velmi profesionální ze strany ředitele EASO. Byli tam také zástupci malckých úřadů a občanské společnosti. Všimli jsme si také, velké profesionality, se kterou odvádí všichni zaměstnanci EASO svou práci. To platí jak pro institucionální úkoly, EASO má úředníky v Itálii, Bulharsku a Řecku, kteří tedy působí v první linii. Hmm Máme také eh, zaměstnance, kteří jsou eh, vysíláni z jiných zemí, ale bohužel to není dostatečné. Eh, stejně tak i finanční prostředky jsou nedostatečné. Většina práce EASO se odvádí v Řecku, kde velmi efektivně spolupracují s řeckými orgány. Mezi březnem a květnem přišlo se Sýrie do Řecka 9 tisíc lidí v kontextu eh, dohody s Tureckem. Zaměstnanci EASO mohou provádět přijímací řízení, mohou eh, také eh, spolupracovat s řeckými orgány v konkrétních případech. Také EASO poskytuje podporu při eh, tzv. pohovorech o způsobilosti s žadateli o azyl. Hodně z nich také mají potom velkou míru přijetí, eh, jako eh, třeba státní příslešníci z Bangladeše nebo z Pakistánu. Kromě toho úkolem je také podpolovat relokační program. Jose Carrera spolu s radou nastavil vysokou um, misi, tedy misi na, na vysoké úrovni, které, která by měla identifikovat hlavní problémy spojené s relokací. Problém je hlavně nedostatečná spolupráce způsobená byrokratickými postupy, také problémy spojené s bezpečností. Já se také působí v Itálii, takže nejdříve jsem hovořila o Řecku, teďka budu hovořit o Itálii. Pomáhají registrovat imigranty, působí také v, na západním Balkáně. Co se týče návratu do Turecka, došlo k více návratů než repatriacím. I turecká strana potvrdila, že eh, vlastně eh, EASO neposkytuje informace o bezpečnosti třetích zemí, poskytuje pouze neutrální informace, faktické informace o různých zemích. Informační zprávy o zemích původu se eh, píšou, píšou tedy odborníci ze členských zemí. Nová regulace rozšíří úkoly EASO, co se týče analýzy situace na místě v zemích původu. A členské země potom tuto analýzu budou muset brát v potaz ve chvíli, kdy oni přistoupí k vlastním bezpečnostním krokům. Věnovali jsme se také školení, vzdělávání a role EASO v vzdělávání školitelů. Také jsme se zabývali problémy nezletilých a lidského pašeráctví. V budoucnu se EASO zaměří na oběti týrání Hovořili jsme také s Jose Kevrasem o nové roli ve chvíli, kdy se EASO stane plně hodnotnou agenturou. Nová agentura pro ně potom bude důležité mít přístup k databázím, aby mohla využívat i metadata pro lepší přehled o celkové situaci. Je důležité, aby toto nařízení bylo přijato co nejrychleji, protože to poskytne eh, EASu eh, příslušné rozpočtové prostředky a také dostatečné, dostatečný počet zaměstnanců. Dále jsme hovořili také o možnosti zlepšit relokační proces a potřebu eh, investovat do externích politiky. Takže opravdu to byla velmi plodná návštěva Setkali jsme se s lidmi, kteří vykonávají svoji práci v těžkých podmínkách, není jich dostatek a eh, potřebují plnit svoji roli s plnou autonomií a nezávislostí. Děkuji za, eh, za tuto velmi důkladnou zprávu. Děkuji vám i dalším kolegům, kteří se této mise zúčastnili. Teď ještě pan eh, Coelho. Děkuji, pane předsedo. Ano, jak říkala paní Kinge, byla to skvělá zkušenost spolu s paní Kinge a také s paní Stevensovou. Mám tři připomínky. Takže za prvé, EASO a její ředitel odvádí vynikající práci. Za druhé, EASO nemá dostatek zaměstnanců, dostatek financí a její kompetence nejsou dostatečné pro to, co se od nich požaduje. A za třetí, je zřejmé, že členské státy chtějí a potřebují pomoc EASO, ale ze své strany nechtějí EASO potřebovat to, co, eh, poskytovat to, co potřebuje EASO. Takže na závěr říkám, že je opravdu potřebné, abychom měli jasnou právní základnu co nejrychleji. Aby tak vznikla nová Evropská agentura EASO. Děkuji, to bylo velmi důležité. Já si myslím, že také i kolegové z EASA s tím souhlasí. Ehm, Nyní eh, za paní Helgu Stevens eh, přednese eh, zprávu pan Haláho. Navštívila jsem EASO s delegací Libe a udělal na mě velký dojem jejich způsob práce, jejich profesionální přístup. Evropa se potýká s bezprecedenčními migračními toky a já bych normálně nepodpořila eh, rozšíření eh, nějaké evropské agentury. V případě EASA je to logickým krokem kde eh, opravdu musíme podpořit zejména rozvoj jejich logistiky a školících kapacit. Musíme také zajistit plnou, plný soulad s migračními zákony Eh, také, abychom oddělili eh, ty, kteří hleda, žádají o azyl a jsou skutečnými uprchlíky od těch, kteří jenom nelegálně překračují hranice. Proto podporuji rozšíření této agentury. Přeje si ještě někdo vzít slovo, pokud tomu tak není. Poděkuji paní Kinge za zprávu o této eh, Eh, misi. Eh, také vůbec děkuji, že jste se jí účastnili této delegace, protože to je důležité téma. Opravdu jsme si poznamenali všechno, co jste řekli a nyní přecházíme k dalšímu bodu, sice zpátky k bodu 21. Stále se to týká azylové politiky. Je to stanovisko, které se týká pohybů uprchlíků a migrantů a úlohy vnější činnosti EU. A zpravodajkou k tomuto tématu je Marie Kristýn Veržiak. Takže tady jde o projednání návrhu jejího stanoviska 7. června komise zveřejnila eh, komunikace o ustanovení nového rámce partnerství se třetími zeměmi v oblasti migrace. Eh, to bylo prezentováno na výboru Libe 15. Eh, června. Výbory AFET a DEVE se k tomu vyjádřili. koordinátoři Libe 11. července se také rozhodli předložit eh, své stanovisko k tomuto návrhu. A já nyní dám slovo paní Veržiat, aby předložila svůj návrh stanoviska. Merci, eh, monsieur le président. Eh, merci de votre introduction. Je vais rajouter un Děkuji. Děkuji za úvod. E, možná jenom přidám pár věcí. Pracuji také na jiné zprávy na e, výboru pro lidská práva. E, to se také vztahuje ke vztahům se, třetím zem, se třetími zeměmi. No vlastně všechny tyhle ty věci jsou propojeny. práva AFETu a DEVE, paní Valenciano a Demera, eh, přijde na plenární zasedání příští týden, určitě se o tom bude ještě hovořit. To má také dopad na eh, navrhované stanovisko. Omlouvám se s stínovým zpravodajům, protože mm, vlastně máme poměrně náročné časové podmínky. Návrh, který vám předkládám, možná eh, nemá dostatečné niance. Je to opravdu jenom takové eh, základní, eh, základní pohled já jsem se opravdu snažila zaměřit jenom na to, co spadá do kompetencí našeho výboru LIBE, co se tedy týče evropských politik v této oblasti. Teď tedy velmi rychle projdu to stanovisko. Nejprve pohlížíme na situaci 65,3 milionů eh, osob bez přístřeší. Hovoříme tady o osobách bez, stří, bez přístřeší, protože to je oficiální terminologie, kdy hovoříme tady o uprchlících a osobách bez přístřeší. Je to vlastně takový kompletní eh, termín. Takže solidarita, kterou musíme pocitovat vůči těmto lidem, kteří se musí přesouvat, protože v jejich původním eh, místě eh, bydliště nejsou dodržována lidská práva, tak to samozřejmě třetí státy staví eh, před obrovské výzvy. A už ohledně řešení mohu opakovat to, co říkáme. Je tady nutnost aby existovaly programy, humanitární víza a e, lepší dodržování základních e, principů těch e, bezpečných států. Jde o to víc dohlížet na zacházení s migranty a jejich posílání do zemí, kde není žádná legislativa pro oblast migrace, migrantů a asilové Eh, azylových řízení. Eh, to má také co dělat s dostupnými finančními prostředky pro všechny tyto záležitosti. Já jsem slíbila stínovým zpravodajům, že jim zašlu pozměňovací návrhy pro doplnění zprávy, aby se také trošičku niancovala eh, určitá témata, aby se připojila otázka, která se mi jeví jako důležitá. A myslím, že Eh, otázka eh, toho, té eh, neexistence vlasti eh, je zásadní. Eh, ochrana zranitelných osob je další záležitost, která i řadě stínových zpravodajů leží na srdci. Ale nechala jsem si to tedy na pozměňovací návrhy a na otázku také zvláštní ochrany nutné pro ženy, pro děti a izolované nezletilé. Takže asi to tolik, pane předsedo, a samozřejmě ráda vyslechnu eh, příspěvky jedněch i druhých s, velkým, s velkou pozorností a zprávu předložím do pondělka. Uh, Děkuji vám, paní Veržiat, a začneme tedy s příspěvky od kolegyně kolegů. Pan Dupre jako první, prosím. Pane předsedo, nehovořím osobním eh, vlastním jménem, ale eh, jménem Louis Michela, mého kolegy a přítele, který je stínovým zpravodajem eh, k tomuto Eh, tématu. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Veržie k jejímu návrhu stanoviska. Je to zpráva, která přichází ve vhodnou chvíli. Prohlášení z New Yorku, ale především sdělení komise z června letošního roku, které, eh, které se vztahuje s novým partnerským rámcem s třetími státy, eh, jsou prostě politickým krokem a my musíme zaujmout stanovisko a výbor LIBE musí přinést skutečnou přidanou hodnotu tématu, té, k této zprávě. Především bych chtěl znovu zdůraznit eh, nutnost posílení eh, těch legálních cest migrace to musí být nedílná součást naší eh, vnější činnosti v oblasti migrace. Stanovisko parlamentu eh, k této věci již bylo vyjádřeno několikrát, ale v současné době je třeba, aby to stanovisko bylo přetaveno do konkrétních aspektů našich budoucích vztahů s třetími zeměmi. Reinstalace eh, musí být jako princip znovu eh, a více rozvedena ne na úrovni Unie samotné, ale na světové úrovni. Eh, Unie by tady měla být příkladem hodným následování ze strany zbytku světa. Pak jsou tady další věci, které spadají do pravomocí našeho výboru a myslím si, že se to má objevit v našem na, na stanovisku. Je to otázka návratu, readmise, spolupráce s třetími zeměmi v boji proti převaděčům a obchodování s lidmi. Takže tolik, eh, pane předsedo, eh, to jsou slova tedy Louis Michela, který by je sám pronesl, kdyby zde byl dnes s námi. Děkuji. A teď eh, Kristýn. Děkuji. Já se připojuji k díkům E, směrem k Marie Christine Veržia a zároveň bych ti Marie Christine chtěla poblahopřát tvému návrhu stanoviska, protože tento text opravdu velice komplexně e, řeší všechny aspekty e, v oblasti migrace a azylu ve vztahu ke třetím zemím. Sociální demokraté velmi sdílejí tyto, tyto tvá východiska a přístup Evropské unie unie v oblasti migrace a azylu by měl být založen na lidských právech a respektování mezinárodních eh, smluv a závazků. O tom není možno spekulovat. Eh, v tomto směru je důležité soudržně upravit vnitřní a vnější politiku v této oblasti, aby tady nebylo měřeno dvojím metrem v případě lidských práv. Samozřejmě řešit zásadní důvody migrace eh, neznamená, že bychom se měli eh, soustředit na sekuritární, eh, bezpečnostní aspekty a jenom na otázku readmise a návratu. Není možné lidi posílat do zemí, kde by nebyli plně bezpeční. Takže navrhovatelka právě do plnila, že Evropská unie tady má odpovědnost vytvořit eh, bezpečné eh, kuluáry pro příchod eh, migrantů. Je tady zapotřebí zohlednit celou řadu aspektů od vízové politiky přes vzdělávání až k lepším integračním opatřením. Harmonizace musí být platná především v oblasti poskytování humanitárních víz. A pak jsou tady další aspekty spolupráce s třetími zeměmi zeměmi, prosazování demokracie, právního státu, dodržování základních lidských práv, vzdělání, e, odborná příprava, e, zaměstnanost, e, pomoc s integrací. Předložím pozměňovací návrhy, které jdou stejným směrem jako tento text. Zmíním především otázku zranitelných osob, žen, dětí a LGTB komunity, což jsou kategorie, kde se dá hovořit hovořit o větší nutnosti specifické pomoci, většímu vystavení eh, problému. Pak je tady ještě dimenze genderu eh, a na to musíme také myslet. Další důležitý bod, ke kterému se vrátím ve svých pozměňovacích návrzích, Evropský parlament musí zajišťovat demokratickou kontrolu při eh, dohadování a implementaci dohod s třetími zeměmi. Eh, tady vlastně ta nová agentura si zaslouží náš plný zájem. Děkuji ještě jednou, Marie Kristýn, a těším se, že spolu budeme pracovat na tomto velmi důležitém tématu i nadále. Předseda, děkuji. A teď je na řadě paní Wittenberg. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za informace. Jsme dnes v situaci, kdy zhruba 65 milionů lidí je na útěku a e, moje první myšlenka je, e, jak e, těm lidem můžeme pomoci. My jim přece nepomůžeme tím, že řekneme, ať přijdou do Evropy. Já si myslím, že bychom spíše měli pomáhat lidem přímo v jejich zemích, v jejich prostředích. Franz Timmermans říká, že ti, kteří se dostanou do Evropy, že těch, to jsou 65% ekonomičtí migranti, kteří mají zdroje a sílu, eh, které bychom mohli, které nás žádají zdroje, které bychom mohli vynaložit na několik opravdových uprchlíků. Já mám otázku k těmto návrhu, k tomuto návrhu a ta se týká bezpečných legálních cest. Já bych se chtěla zeptat, jak chcete, abychom dnes měli eh, nějaký systém, který by rozděloval uprchlíky podle kvót. Některé členské státy eh, jsou poměrně špatné v starání se o uprchlíky. Nedodržují doporučení o kvótách, takže já bych chtěla položit otázku, eh, jak si to tady představujete, jak je možné, je, je možné získat humanitární výzum na ambasádě různých třetích zemí, nebo eh, jakým způsobem se budou dávat humanitární víza. Je nějaká hranice, kolik jich bude vydáno? Eh, potom to byla jedna otázka. Potom eh, další otázka, ta není přímo v tom návrhu, ale pokud jde o navracení. Eh, Švédsko je země, která přijala minulý rok extrémně mnoho migrantů a dnes eh, jsou jich tisíce, které máme navrátit, protože u nich neexistuje důvod k setrvání ve Švédsku. A slyšeli jsme, že Evropská unie nám pomůže s tím navracením, protože my nemáme zdroje, je jich určitě kolem 50 tisíc, kteří mají být posláni zpět. My na to, abychom je poslali zpět, ale nemáme zdroje. Takže jakým způsobem přesně nám Evropská unie pomůže? A potom je tady upřesněno, eh, že existují také klimatičtí uprchlíci nebo ekologičtí uprchlíci. Mohli byste mi přesně vysvětlit, kteří to jsou? Soraya Post, please. Soraya Post, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji Marie Kristýn za návrhy. Eh, já bych eh, chtěla ještě přidat nějaké další návrhy a vy mi řeknete, jestli jsou v pořádku. Já si myslím, že u bodu 4 by to šlo e, doplnit a říct po bezpečných cestách pro migranty a uprchlíky, e, tak tím ukončíme pašování migrantů a obchod s lidmi. To je ten můj dodatek. A potom u bodu 8 e, bych chtěla přidat, vyzývá ke sběru specializovaných a pravidelně aktualizovaných informací o právech lidí, zejména v případě dětí, žen, osob s postižením a e, lidí LGBTI e, ve, v, v zemích původu žadatele o azyl. Včetně těch zemí, které jsou považovány za bezpečné. Potom mám bod 8a a 8b vyzývá komisi, aby úzce spolupracovala s nevládními organizacemi a experty působícími v zemích původů žadatelů o azyl, aby tak zmapovala co nejlepší způsoby, jak asistovat jednotlivcům a sociálním skupinám v těch nejzranitelnějších situacích a 8b vyzývá komisi, aby zapojila nevládní organizace a experty ze zemí původu žadatelů o azyl do hledání co nejlépe fungujícího mechanismu prevence konfliktů. A samozřejmě eh, přispějí k usnesení svými pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji, Sorajo. A nakonec Jean Lambert, než dáme slovo znovu zpravodajce. Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat Marie Kristýn za tento text a souhlasím s některými připomínkami ostatních. Samozřejmě, pokud jde o legální trasy, tak tady se někteří ptali na právní základ těchto dohod. Dohoda s Tureckem, dohoda s Afghánistánem nedávno, tam u nich není jasné, jaký vlastně mají právní základ a parlament do toho nebyl nijak zapojen. Přitom to má e, zásadní dopad na e, navracení a na v otázkách zpětného přijímání parlament je zapojen, takže tomu bychom měli věnovat pozornost. Pokud jde o ten širší kontext, tak e, vzrůstají obavy ohledně změny zaměření e, na migraci místo udržitelného rozvoje. Hovoří se o prvotních příčinách migrace, které jsou jiné než ty, že eh, lidé chtějí využívat svých práv a rozvíjet svůj talent a vydělávat peníze, tak jako my. Eh, každopádně eh, momentálně máme dva programy udržitelného rozvoje, posilování lidských práv a právního státu a good governance. A jestliže jedním z našich cílů je snížit nebo omezit aktivitu pašeráků lidí, tak je zapotřebí zajistit, aby v zemích původu platili principy právního státu a že opatření, která tam existují, jsou efektivní. Takže by to chtělo eh, nasměrovat eh, finance eh, spíše tím směrem, abychom zabraňovali lidem vůbec migrovat. Často je kontraproduktivní, že se nezabýváme eh, kořeny samotného problému. Podle mého názoru si také musíme uvědomovat efekty návratů v globálnějším kontextu. Tady mám na mysli například Afghánistán. Momentálně Pakistán se zavázal, že navrátí více než miliard, milion afgánských uprchlíků. Irán se chystá vracet uprchlíky. Pokud to budeme dělat i my, tak to bude mít destabilizační efekt na eh, Afghánistán a to bychom si opravdu měli uvědomit. Eh, Musíme si tedy být jistí, že to, co děláme, je vůbec řešení pro zemi původu, abychom tamní situaci ještě nezhoršovali. Pokud se pustíme touto cestou, a já si myslím, že to je obrovskou veliké pokud pro země jako Afghánistán, pak eh, si musíme uvědomit, co vlastně děláme pro přípravy návratu a jaké máme reintegrační opatření přímo v té zemi, protože jinak eh, například vyhodíme lidi uprostřed Kábulu a dál nás nezajímá, co s nimi bude. Eh, tato opatření jsou zejména důležitá, když si uvědomíme, že některé země hodlají eh, navracet mladé lidi, kteří mají velice málo vazeb na zemi původu, často ani nemají dostatečné jazykové schopnosti a to platí i pro mladé muže. Já naprosto chápu naše obavy eh, ohledně zranitelných skupin, ale nemyslím si, že bychom měli zapomínat na mladé muže. Pokud jde o bezpečné země původu, o tom jsme už hovořili, tak z, právní, z právního hlediska je ten termín eh, jasný, ale musíme si uvědomovat, jakou to má politickou dimenzi a že bezpečné země původu bychom měli zkoumat eh, sami za sebe jednotlivě a nikoli v rámci agendy zahraniční politiky. A samozřejmě, pokud jde o odkaz na klimatické uh, uprchlíky, tak k tomu se ještě musíme vrátit. Uh, podle mého názoru musíme také zmínit, co děláme pro to, abychom podporovali další země, aby také organizovaně provozovali znovu usídlování v rámci um, globální dimenze našeho problému. Každopádně tento text je tedy velice dobrý základ, já podám pozměňovací návrhy a jsem si jistá, že dopracujeme ten text k podobě přijatelné pro oba dva hlavní výbory. Děkuji, Jean. Je to stanovisko za náš výbor, ale stanovisko velice důležité. Ještě než dám slovo znovu zpravodajce, tak bych chtěl ještě přivítat skupinu návštěvníků, která je dnes na naší schůzi na pozvání kolegyně Natalie Griesbeck. tak já jsem zrovna chtěl dát slovo eh, Marie, Christine. Tohle není francouzský výbor, mimochodem. To jen dávám slovo francouzským kolegům a podobně. Ale teď nic proti komisi, budu muset... Marie Christine, můžu nejprve dát slovo komisi? Bude ti to vadit, nebo budeš radši hovořit první ty? Jenom krátce ze strany komise. Stručně, prosím. Ano, ano, pane předsedo, budu velice stručný. Chtěl bych reagovat jménem komise na několik bodů, které tady byly eh, zmíněny v příspěvcích členů vašeho výboru. Nejprve, eh, co se týče těch eh, legálních cest pro migranty a Eh, osoby, eh, které mají zapotřebí ochrany. Chci připomenout, že komise v červenci letošního roku přišla s návrhem eh, takového rámce znovu usazení, který je teď interně diskutován a v rámci kterého by měl vzniknout permanentní rámec právě s těmi legálními Eh, cesty, eh, cestami pro eh, osoby, které potřebují ochranu. A my si myslíme, že tady jde o příklad toho, že Evropská unie opravdu plní své povinnosti, je odpovědná a prokazuje solidaritu s osobami z nečlenských zemí unie, které jsou ve velkém nebezpečí a co se týče připomínek, které jsem tady vyslechl ohledně nutnosti zabývat se reintegrací, vězte, že v tuto chvíli pracujeme v rámci těch svěřeneckých fondů pro Afriku konkrétně eh, na režimech eh, návratu, eh, které začlenují i právě princip reintegrace v následujících letech budeme v tomto směru spouštět určité programy, jejichž cílem je nejenom zajistit návrat osob, které se nemohou eh, legálně eh, zdržovat na eh, unijní půdě, ale zároveň budou vybaveny udržitelným souborem opatření pro reintegraci. A poslední věc eh, ohledně obav, které tady zazněly v jednom eh, příspěvku ohledně osudu těch, kteří jsou eh, zase mm, tedy zpátky Eh, vyhošťování do svých zemí původu. Eh, to se asi trochu vztahuje k tomu prohlášení eh, s Tureckem, jak ukazuje naše velmi pravidelná zpráva ohledně implementace prohlášení s Tureckem. Mohu vás ujistit, že Turecko přijalo všechna opatření, aby osoby, které jsou navráceny do Turecka, byly předmětem požadované ochrany. Chtěl bych tady také připomenout, že v souladu s směrnicí ohledně asilových eh, řízení Eh, implementace konceptu eh, bezpečných zemí je předmětem národních právních úprav, eh, které umožňují individuální posouzení žádostí o azyl a individuální přeskum, aby se zjistilo, zdali dotyčná země, která by se měla stát místem návratu, je opravdu z hlediska jednotlivých kandidátů tou správnou zemí. To znamená, že se ty věci zkoumají jednotlivě, každý jednotlivý kandidát může spochybnit eh, implementaci této koncepce, pokud se domnívá, že ta třetí země není bezpečná. A to je ostatně eh, přesně to, co eh, se teď odehrává v hotspotech na řeckých ostrovech, kde migranti a osoby žádající eh, mezinárodní eh, ochranu eh, vlastně toto právo uplatňují a je to právo uplatňované na každodenním základě. Děkuji za pozornost. Předseda, děkuji vám. A teď bych chtěl dát ještě slovo závěrem navrhovatelce Marie Kristín já opravdu ne, lituji, že jsem počkala na odpověď komise. Nevím, jestli jste vyslechli to, co říkali jedni a druzí. A omlouvám se předem, e, jsem poměrně dost přímá. Eh, odpovídat eh, eh, takovými těmi obvyklými frázemi, to nás neuklidní. Prostě když tady zaslechnete určité konkrétní dotazy, tak přijít s takovými předem připravenými odpověďmi, které jsou prostě frázemi, to není dost. Když slyším každý den, jak se implementuje reintegrace, jak se implementuje návrat se všemi bezpečnostními opatřeními, no tak asi nežijeme žijeme ve stejném světě, asi se nesetkáváme se stejnými lidmi a asi nes, eh, čteme stejné zprávy od nevládních organizací, které se při nejmenším eh, obávají z toho, co se odehrává. Eh, obecněji řečeno, chci poděkovat jedním i druhým to nejprve, myslím, že musíme být velmi obezřetní a to je něco, nad čem jsem dost nebazírovala eh, eh, ohledně manipulace s údaji, protože údaje se strkají všude, ale pak je tady realita. Realita je taková, že ano, je tady 65 milionů osob, eh, ale 85 e, e, které, osob, které hledají nové, e, nové cesty ze svých domovů, ale 85 z nich jsou v rozvojových zemích. Takže tady je třeba si ty věci trošičku dát do souvislosti, upřesnit ty údaje, přestože to je již obsaženo ve zprávě AFED DEV. Chci také připomenout, že Evropská agenda eh, migrací předložená eh, komisí eh, se zabývá v těch legálních migracích pouze některými body. Zatím se vlastně nic neděje. O těch třech dalších věcech, tam, o těch třech dalších bodech, tam jsme zahlceni textem, jak už jsem včera Eh, říkala, pane předsedo, přichází to, zaplavuje nás to, ale vlastně se to stále ty samé věci. Eh, stínoví zpravodajové a eh, další říkají, že prostě legální cesty pro migranty a uprchlíky se nemůže omezit na e, program znovu e, usazení. Chci vám říct, že legální e, počet uprchlíků a migrantů či ekonomických migrantů klesá teď už je to oproti situaci před pár lety opravdu nějakých 20% původního čísla, zhruba 1 milion, předtím, eh, před pár lety to byly čtyři, takže eh, orgány poměrně seriózní jako ECB eh, e či e, Mezinárodní banka e, říkají, že e, Evropská unie si prostě nevidí na špičku nosu, protože má před sebou obrovské demografické výzvy. Takže my s komisí ještě před sebou máme opravdu hodně práce a já si myslím, to tady ostatně zaznělo z úst řady lidí, že otázka mobilizace všech eh, vnějších politik Evropské unie eh, v boji proti hlubokým kořenům migrace je něčím, co je zcela zásadní to, co totiž vidíme v praxi, je, že Evropský parlament je čím dál tím víc odsouván od těchto politik. Nevím, jestli jste to viděli, ale dnes ráno jsem v tisku našla eh, informaci, že tady došlo k samitu eh, ministrů vnitra Evropy a Afriky. Dostala jsem se k tomu právě jenom přes tisk. Myslím si, že když se eh, scházejí ministři tři eh, vnitra, takže se to trošičku naší, eh, našeho výboru týká a že bychom eh, v tom měli možná co říct. Takže chci upozornit jedny i druhé, na to, že se tady jedná o stanovisko Libe a FED je v tomto směru nesmírně aktivní. My se musíme soustředit ve svých pozměňovacích návrzích na pravomoce našeho výboru, co je pro nás nejdůležitější, abychom opravdu zajistili zajistili určitou přidanou hodnotu. Myslím, že to řekl pan Depre, nebo eh, vlastně eh, předtím také Louis Michel, eh, abychom opravdu zajistili něco navíc ze strany výboru LIBE pro, do této zprávy, kde jsou příslušnými výbory AFET a DV. Máme hodně obav a já sdílím ty, které tady zazněly z úst jedněch i druhých a Přeji si, abychom mohli pracovat co nejlépe a e, před, e, pokusím se opravdu předložit své první pozměňovací návrhy již v pondělí, abychom postoupili ku předu a také se brzy sejít se stínovými zpravodajem, abychom to všechno e, všechno dodrželi, všechny ty časové lhůty. Takže 20. října je lhůta. 20. října hovoříte, eh, hovořila jste o jednání eh, ministrů vnitra. A je to to jednání, ke kterému dojde zítra. Eh, tomu bude předsedat Louis Michel. Aha, vy jste mluvila o něčem jiném. To je něco jiného. To zítra je AKT. Ne, ne, ne, já jsem hovořila o jiném jednání, jednání ministrů vnitra. Já jsem mluvil zase o tom zítřejším, které združuje ministry AKT. Takže děkuji. A teď se děkuji ještě jednou za rozpravu. A teď máme body 24, 25 mobilizace, uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení aktuální migrační, uprchlické a bezpečnostní krize. A bod 25, uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události. Stínovými zpravodaji je pan Zdechovský a pan Terry Karbes k oběma tématům, takže teď se budeme zabývat návrhy stanovisek a pozměňovací návrhy. Paní Makovej je na cestě do výboru. Eh, myslíte, že je tady za chviličku, jak to vypadá, pět minut? Takže pauzu na pět minut. Je to vždycky nebezpečné, co? Vyhlásit přestávku, byť pětiminutovou. Paní Makové je na cestě, já se hrozně omlouvám, kolegyně a kolegové. Hnal jsem to kupředu a neuvědomil jsem si ty souvislosti. Omlouvám se, Tomasi, neberte si to osobně. Neberte si to osobně, Tomáši. Opravdu ne. Neodcházejte. Pan Dupré má technickou, aby se tady věci vrátily do, do pořádku. Pane předsedo, já nechci pracovat jménem paní Makovej, ale protože jsem také členem e, rozpočtového výboru, tak bych možná mohl vysvětlit, o co jde. A je to velmi jednoduché. Je to velmi prosté a využiju toho, abych odešel dřív, eh, protože mám ještě něco jiného a jsem tam stínovým zpravodajem za ALDE. Takže víte, že pracujeme v rámci eh, rozpočtového režimu víceletého a pak jsou tady určité stropy eh, v oddílu 1, 1a, jedná se o zemědělství a bezpečnost a spravedlnost. No, my patříme tam, takže tam jsou stropy pro závazky a už ji tady máme, paní Makovej, takže já jsem okamžitě potichu, ne, to technické sdělení ještě dokončím. Takže ty eh, předseda to je skutečná poezie, rozpočtová poezie, do čeho jste se pustil. Pokračujte. E, tyto stropy se definovaly ve chvíli, kdy jsme vůbec nepředpokládali, že dojde k té migrační krizi. E, ty e, stropy byly stanoveny a rada musí být jednomyslná pro jejich změnu. Ta jednomyslnost teď neexistuje a Rada ministrů si nepřeje zvýšit tyto prostředky. Ale díky eh, odhodlané aktivitě Evropského parlamentu tady vznikly nástroje pružnosti, je jich několik, tady jsou využívány dva, je to nástroj pružnosti, a takzvaná, eh, takzvané rozpětí pro nepředvídatelné události, což umožňuje věnovat určité částky v závazcích a platbách nad rámec těch eh, stropů, těch maxim. A to, co tady navrhuje, eh, co je tady navrhováno a co rozpočtový výbor podporuje, a žádáme vás o toto podporu též, využít těchto dvou nástrojů, aby se vlastně pro ten oddíl 3 zvýšili, zvýšil objem objem prostředků a podařilo se lépe řešit důsledky migrační a bezpečnostní krize. Takže jde o to podpořit zprávu paní Makovej. Já musím říct, že bychom se měli radovat z toho, že se tady věci posunují já si myslím, že, že bychom neměli jenom brát na vědomí, ale že bychom měli přivítat. Tu formulaci bych změnil to a ono. Ta zpráva je excelentní a chci požádat náš výbor, aby bez výhrad podpořili tyto dvě, tato dvě opatření, tyto dvě zprávy. Děkuji. Gerard, before you go, just to say there's a lot of British understatement on this. Gerard, děkuji. That That contribution was great and we're very fortunate. Je to skvělý příspěvek. Já si myslím, že máme štěstí, že jste s námi na tomto výboru. Zase díky tomuto vysvětlení jsem se dozvěděl něco nového, takže ještě jedno, děkuji. Já vím, že musíte teď odejít. Děkuji za tento příspěvek, opravdu to bylo velmi užitečné. Eh, mnohokrát tedy děkujeme. Nyní eh, se obracím na paní Makové. Já jsem právě chtěl uvést eh, toto téma, ale samozřejmě nechám úvod teď na vás. Děkuji. Přejdu do rumunštiny. În 2014, când a fost adoptat actualul cadru financiar multianual,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 530 milionů eur v tom nástroji flexibility. To je tedy dodatečný nástroj eh, a je to potřeba také ehm, vlastně vzít v potaz. Je to suma, která je maximálním, ehm, maximální sumou, kterou je možná mobilizovat v rámci tohoto nástroje pro rok 2017, v rámci tedy platných pravidel. V následujících letech ještě může dojít k tomu, že se budou mobilizovat eh, eh, vlastně všechny prostředky z tohoto eh, nástroje v okruhu 3. Ale stále je pravděpodobné, že to nebude stačit na to, abychom, na, abychom vlastně pokryli všechny potřeby. Tím se dostáváme k bodu 3 a sice, odkud získáme ty prostředky, protože prostě ty mm, prostředky nejsou nekonečné v žádném rozpočtu. Co tak asi můžeme mobilizovat ročně? Potom máme ještě to rozpětí pro nepředvídané události, tím se to dá trošku navýšit. To je zase také v zájmu stability a předvídatelnosti rozpočtu. Co se týče tedy využití těch prostředků či eh, ten nástroj flexibility samozřejmě musí být eh, uplatňován s, mm, v souladu s pravidly, které proto byly stanoveny. Takže mm, je to samozřejmě eh, jenom pro případy, které nemůžou být pokryty z jiných rozpočtových položek či okruhů. Za druhé je také velmi důležité, že ty potřeby eh, ještě pořád rostou, co se týče té krize. A proto apeluji na to, abychom přistupovali k věcem velmi zodpovědně, zejména co se týče přidělování těchto prostředků, protože je potřeba je přidělovat spravedlivě, transparentně a v souladu s prioritami, které si stanovíme. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Um... Děkuji. Mnohokrát přihlásila se celá řada kolegů. Eh, začneme eh, Tomášem Zdechovským, prosím. Děkuji, Claude, za, za slovo. Jsem skutečně zklamán tím, že tolik kolegů odešlo, protože, jak jsi řekl, řekl, mm, práce na budžetu, to je takový, bych řekl, poměrně eh, těžký tanec mezi střepy, Eh, protože ten rámec je samozřejmě daný a my musíme opravdu hledat ty cesty, jak řešit eh, nenadálí situace, které se v současné době objevily v Evropě v kapitole bezpečnosti a v kapitole, v kapitole migrace a celé té politiky. I když eh, migrační krize vlastně začala před několika lety, s jejími dopady se potýkáme do dneška a právě současné finanční eh, plánování je tím nejvíce ovlivněno. Ani rozpočet pro rok 2017 není proto výjimkou. Tyto dva návrhy Evropské komise na uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých eh, rozpočtových opatření v rámci probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize a na uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události, tedy jako EPP rozhodně podporujeme. To, co říkal na začátku kolega Depré, mm, já bych chtěl jenom potvrdit. Potvrzuji to, že uh, už delší dobu se potýkáme eh, s, uh, s tou malou flexibilitou, s tím, že uh, pokud máme někde nevyužité peníze, jako nyní v headingu 2 a 5, musíme je smysluplně využít na, na, k řešení aktuálních problémů Evropské unie jak víme, heading 3 již dosáhl svého maxima a bez eh, dodatečných finančních prostředků z nástrojů pružnosti bychom neměli absolutně žádnou eh, možnost, jak obstát v této migrační, uprchlické a bezpečnostní krizi. Tady se eh, Evropská komise udělala propouzl ohledně pobřežní, pobřežní a hraniční stráže pokud bychom neměli více prostředků, tak samozřejmě by to bylo jenom, jenom formální zřízení, zřízení nějaké organizace, která by vlastně svoji činnost vykonávala platonicky, nikoliv reálně. Těchto 530 milionů euro bude tedy v příštích letech e, e, velmi důležitých a při revizi MFF musíme zabránit abychom se do podobné situace znovu dostali a aby tyto peníze byly znovu škrtnuty. K návrhu Monity, eh, Moniky Makovej chci říct eh, z hlediska EPP dva takové důležité eh, body, ačkoliv se vlastně ta, mm, ten návrh je víceméně technického charakteru. Musím zmínit dvě priority EPP, které tady opakuju už dva roky. Já bych ještě chtěl úvodem říct, že ten eh, návrh Moniky Makovej je vyvážený, je velmi kvalitní a myslím si, že, že je nutné říct, že má naší podporu, ale chtěli bychom tam dvě věci zapracovat. První je dostatek financí pro posílení Europolu. To je prostě pro nás bez eh, diskuze a eh, na nově zřízenou Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a současně umožnit financování eh, nedávného návrhu Evropské komise v oblasti, v oblasti bezpečnosti a migrace. A druhý bod, který chci zmínit a který chci, aby byl součástí tohoto technického řešení, je férové rozdělení finančních priorit, jak už zmínila Monika, a zajištění transparentnosti, odpovědnosti a smysluplného financování. Já jsem to dneska opakoval, eh, včera jsem to opakoval na, na a, eh, kontu, na výboru kont, který, eh, který ho jsem členem, že opravdu je nutné ztransparentnit využívání finančních nástrojů a, různých finančních fondů. Není možné věci nakupovat, eh, nakupovat na poslední chvíli a pak vlastně se tvářit, že chyby tam jsou, ale samozřejmě z důvodu toho, že eh, jsme si ty peníze nerozdělili do eh, širšího nebo do delšího časového období, tak jsou způsobeny právě tím eh, krátkým obdobím, kdy ty projekty nebo ty fondy musí být vyčerpány a ty projekty musí být zrealizovány. To je náš příspěvek. Much for EPP. Děkuji. Um, Děkuji. E, než se dostaneme ke stínovým zpravodajům za SAD, e, my samozřejmě bychom chtěli říct, že si samozřejmě vážíme práce rozpočtového výboru. chtěl jsem to tady vlastně takhle říci, protože e, se vyjadřoval k tomu, že kolegové odcházeli. A nyní stínový zpravodaj za SAD, prosím. Děkuji, Klode. Bohužel eh, náš stínový zpravodaj tu dnes nemůže být, takže já vám přečtu, eh, co by tu říkal, kdyby tu byl. Za prvé eh, děkuji zpravodajce za její návrh. A z čistě technického pohledu SD nemá žádné závažné připomínky k tomuto stanovisku. Vítáme navýšení okruhu 3 v návrhu rozpočtu komise a je dobrá zpráva, že návrh využít nástroj flexibility na maximum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 že, že, že, že, tato, že, že tento návrh tedy padl spolu s rozpětím pro nepředvídané události. Předpokládáme, že migrační krize bude trvat i na, v roce 2017 na stejné úrovni jako v roce 2016. Nicméně nástroj flexibility a rozpětí pro nepředvídané události nepostačují k tomu, abychom uspokojili potřeby okruhu 3 vzhledem k tomu, že příliv migrantů a azylantů e, patrně nepoklesne v roce 2017. Neočekává se to. A členské státy, které jsou v první linii eh, zůstanou pod vysokým migračním tlakem. Eh, revize eh, MFF, jak ji představuje komise, jde správným směrem. Přidává 3,9 miliard na řešení migrační krize, interní i externí, a přináší čerstvé peníze 2,5 miliard na pohraniční a po, po, pobřežní stráž a 1,4 eh, miliard půjde na Afriku, migrační kompakt a tak dále. V nejbližší budoucnosti se nedá očekávat zastavení příchodu migrantů a naše reakce by měla být strukturovaná. Doufáme, že příští víceletý finanční rámec 2020 až 2027 eh, bude toto reflektovat použitím správných nástrojů. A ještě poslední politickou připomínku. Nevidíme tady žádnou probíhající v uvozovkách bezpečnostní a migrační krizi. Je to výzva, které se musí Evropa postavit a je zavádějící spojovat otázku migrace s otázkou bezpečnosti tímto způsobem. Děkuji, Birgit. Někdo další z kolegů si chce vzít slovo? Ještě než dám znovu slovu zpravodajce. Barbara Spinelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce. Vítám návrh komise na použití těchto dvou nástrojů za účelem zvýšení flexibility při řešení problémů s příchodem migrantů a žadatelů o azyl do Evropské unie. Zároveň, a to bude obsaženo v mých pozměňovacích návrzích, se domnívám, že evropské financování, přijímání migrantů a zpracovávání žádostí o azyl musí být navýšeno. místo té absolutní priority, kterou nyní má bezpečnost a kontrola hranic, což jsou priority nesmírně nákladné, a velice pochybné z etického i administrativního hlediska. a které nejsou příliš efektivní a často porušují práva migrantů. Podle mých pozměňovacích návrhů by komise měla dát další prioritní zdroje eh, konkrétním akcím v členských státech, které přijímají migranty a které zejména opouštějí ten nouzový režim a uchylují se ke strukturálním opatřením. Tyto finance by tedy měly jít na akce spojené s přijímáním a zpracováváním žádostí o azyl. Děkuji a teď znovu paní Makovej, prosím. Děkuji moc krát kolegům za jejich příspěvky a komentáře. chtěla bych říci, že zohledním všechny vaše názory a připomínky a dokončím tento návrh textu. Děkuji paní Makové. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 21. října. Děkuji vám, kolegové. Přesouváme se k bodu 26, což je zpráva o současném stavu trialogu. Jde o posilování kontrol příslušných databází na vnějších hranicích a zpravodajka nám poskytne informace o trialogu 11. října. Úvodem bych chtěl pouze říci, že bychom si měli všichni uvědomovat, že tady jde o celý balíček návrhů od komise, které se znejména týká takzvaných teroristických uskupení Daeše a přístupu členských států. A ty databáze jsou jaksi jedním kouskem skládanky, která by měla být policistům k dispozici. Takže prosím o informace o stavu trialogu. Děkuji vám moc krát. Jak už pan předseda vysvětlil, tento návrh je zacílený návrh, který reaguje na alarmující nárůst teroristických útoků v Evropě, zejména kvůli takzvaným zahraničním bojovníkům v Evropě. Tento návrh umožňuje detekci cizích občanů nebo evropských občanů, kteří eh, se hlásí k islámskému státu. Zavádíme povinnost členských států provádět systematické kontroly v příslušných databázích. To je SIS, Schengenský informační systém v první řadě. A kontrolovány mají být eh, všechny osoby, eh, evropští i neevropští občané, jakmile překročí vnější hranici. Já doufám, že všichni souhlasíme s tím, že bezpečnost Evropy a jejich občanů je absolutní prioritou. Nicméně musím vás informovat, že momentálně, bohužel, a doufám, že někdy v budoucnu vám budu moci přinést lepší zprávy. Zatím jsme nedospěli k dohodě o této zprávě. Přestože eh, byla ve výboru přijata v červnu 2016, trialog proběhl včera, Stále ještě si vyměňujeme návrhy a doufáme, že do konce letošního roku eh, trialog dokončíme. Kontroverzní jsou dvě témata. Za prvé eh, jsou to důvody pro výjimky ze systematických kontrol a zacílené kontroly. Návrh komise eh, stanovuje pouze jednu jedinou výjimku v situaci, kdyby došlo k neúměrnému dopadu na eh, provoz na hraničním přechodu. Text, který jsme schválili ve výboru Libe, umožňuje členským státům provádět zacílené kontroly, kdykoliv, to členský, kdykoliv členský stát eh, se domnívá, že systematické kontroly mají neuměrný dopad. A je tady e, celý seznam těch neuměrných dopadů. A ten druhý kontroverzní bod se týká typu hraničních přechodů, kde mohou tyto zacílené kontroly být prováděny, jakožto výjimka z obecného pravidla. Návrh komise e, odkazuje na výjimky pro e, pozemní a námořní hraniční přechody a odůvodňuje to tak, že se domníváme, že riziko je nejvyšší na letištích, tedy na vzdušných hranicích. Máme infrastrukturu, která by nám umožňovala systematické kontroly na letištích. Výbor Libe přijal text, který umožňuje rovné zacházení na všech typech hranic, pozemních, eh, mořských i eh, na letištích. Takže ty kontroly by tedy mohly být prováděny i na letištích. Je to stále ještě velice eh, ožehavé téma. Pozice rady a parlamentu se liší. Jak už jsem říkala včera na tom posledním trialogu, jsme obdrželi od rady kompromisní návrh na přechodnou dobu devíti měsíců pro letiště, aby letiště měli čas eh, modernizovat své technologie. A poté by mohly probíhat systematické kontroly na vzdušných hranicích. O těchto dvou eh, bodech stále ještě s radou vyjednáváme. U třetího kontroverzního bodu jsme eh, dospěli k řešení a to je konzultace příslušných databází. Tady se Rada a parlament dohodli na tom, že členské státy musí zasílat eh, relevantní úplné informace do SISu a to včas což se momentálně neděje. A do této databáze by se měly obracet ze všeho nejdřív, jakožto do první databáze, což samozřejmě nevylučuje další relevantní evropské nebo národní databáze, pokud je SIS naplňován daty a využíván tak, jak by využíván být měl. Stále ještě pracujeme na finální formulaci tohoto textu. Jakožto zpravodajka se vynasnažím, abychom se dohodli co nejdříve, nicméně e, není to tak úplně jenom na mě a domnívám se, že si všichni uvědomujeme, jak je toto téma naléhavé a důležité. A proto bych chtěla požádat e, radu a e, ostatní kolegy o ještě poslední snahu do konce letošního roku plánujeme další trialog co nejdříve, patrně ještě tento měsíc. Um... Děkuji za tuto zprávu. Dva, tři kolegové by si chtěli vzít slovo. Možná eh, ještě na úvod rozpravy bych dodal, že se eh, teď nacházíme v poměrně dramatické situaci. 170 občanů z Německa eh, bylo vyhoštěno zpátky do Sýrie, takže v tomto kontextu je to docela zajímavé. Za jeden jediný měsíc eh, ta situace je dost dramatická. Citlivost toho návrhu eh, je také značná. Jedná se zase o databázi osobních údajů. Takže si myslím, že by bylo určitě užitečné si k tomu říci své názory. Barbara jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si všimla během těch jednání e, určitého pokroku, ale musím zdůraznit e, nutnost dospět ke koncensuálnímu řešení v co nejkratší době Eh, měli bychom především dbát na bezpečnost evropských občanů a efektivní ochranu vnějších hranic Unie. A já jenom doufám, že další frakce, a především eh, frakce SD, eh, dospějí k uspokojivému koncensu, což by nám mohlo umožnit, abychom kupředu postupovali rychleji. Eh, my již ten návrh diskutujeme 9 měsíců a to je poměrně dost dlouhá doba. Pro EPP je cílem podpořit eh, účinné řešení, které umožní, aby toto nařízení vstoupilo v platnost eh, v co nejkratším časovém horizontu a EPP je plně odhodláno pracovat tímto směrem. Předseda, děkuji. A Sofie Intervelt je na řadě. Prosím, děkuji, děkuji pane předsedo a děkuji zpravodajce eh, za text. Já velice vítám eh, ten eh, navržený postup. Ještě do té doby, než vstoupíme do trialogu, bychom měli definovat strategická témata. To mi připadá velmi užitečné, abychom zjistili, co je pro nás důležité, kde máme jakýsi manévrovací prostor a tak dále. Bylo zdůrazněno, že toto je vnímáno jako velmi naléhavá záležitost. Ano, ale to samozřejmě automaticky neznamená, že by Evropský parlament se měl zdát svého stanoviska, protože já vím, že Rada je v tomto směru neochvějná stejná, nechce se posunout. Takže eh, pokud je to urgentní, tak tu je třeba flexibilitu žádat od všech zúčastněných stran. A já mám takový pocit, že tady je zhruba eh, je to tady čtyři, čtyři věci, kde je to naléhavé. Rovné zacházení na pozemních a e, námořních hranicích, e, jak systematické kontroly e, nahradit cílenými kontrolami přístup a pak ještě takzvaná sunset clause. Myslím, že je tady ještě několik dalších témat mimochodem. Například není stále jasné, Eh, jaké, eh, eh, jaké státy využívají SIS a dávají tam informace. A to bylo také téma po útocích zde v Bruselu. Slyšeli jsme různé hlasy, ale bylo zjištěno, že prostě celá řada zemí neposkytuje žádné informace, či pouze nedostatečné informace poskytují do systému SIS. Mám takový pocit, že, ta rigidní, že to rigidní stanovisko rady je moc motivováno eh, touhou, eh, aby eh, některé členské státy byly přinuceny ke spolupráci, ale to není náš úkol. Členské státy by se měly obracet jedny k druhým, měli, bychom si, měli by si to vyříkat mezi sebou, měli by si uvědomit a říci, že SIS je eh, prostě tady pro určité cíle. Trialog tady není stanovován proto, aby se vyřešily problémy mezi členskými státy. My přece chceme takový výsledek, který nám nám umožní zvýšit eh, bezpečnost pro naše občany a zároveň takový výsledek, který je v souladu s našimi ústavně právními principy. A já tady mám stále ještě velké otazníky ohledně toho, zda všechny bezpečnostní kontroly, nemyslím kontroly totožnosti, ale bezpečnostní kontroly by měly být eh, opravdu systematické. Kladu si otázku, zdali toto je v souladu s principem přiměřenosti a subsidiarity, protože dost dramaticky eh, umenšujeme eh, vůli členských států jednat podle svého a to je trošičku zvláštní z pozice Evropského parlamentu. Každopádně doufám se zpravodajkou, že brzy budeme budeme mít další trialog a že se posuneme blíž k řešení, eh, tak abychom eh, si mohli uzřejmit stanovisko parlamentu. Předseda, děkuji. Moniko, chtěla byste si vzít slovo? Prosím, Monika Holmajer. Um, k té analýze, kterou si právě udělala, jsem přece jenom trochu překvapená, když se podívám na ty věci, tak já to vidím trošku jinak já si myslím, že členské státy v této chvíli správně rozhodují. My přeci stále také říkáme, že podporujeme posílení vnějších hranic. To znamená, kdo vstoupí na toto území. A potom už nebudeme muset vysvětlovat našim občanům, proč teroristi a těžcí zločinci, ačkoliv by bylo možné je identifikovat, prostě identifikováni nebyli, i když se často prokazují i svým eh, opravdovým jménem protože prostě nemáme dostatečnou kontrolu na té vnější hranici, takže pokud provádíme kontroly na letištích ku příkladu, tak na letišti prostě potřebujeme systematické kontroly. Nemůžu prostě přijít eh, na letiště a říct si prostě občas někoho propustím, nebo jich propustím třeba pět, nebo třeba teďka udělám stovku a potom stovku nechám projít. Takhle to nejde. A eh, podívejme se třeba na Gibraltar kde každodenně eh, prochází eh, mm, obrovský, obrovské počty lidí. A tam právě prochází eh, tyto lidé systematickou kontrolou, aniž by to tedy nějak omezilo ten, ty toky mm, cestujících. My tedy samozřejmě nechceme, aby eh, nákladní automobily stály eh, týden na hranici. Určitě ne. My chceme, aby to šlo rychle. Nechceme samozřejmě ani omezovat cestovní ruch a podobně, ale chceme využít všechny možnosti, které nám nabízí moderní technologie, a moderní doba pro to, abychom prováděli eh, systematické kontroly na vnějších hranicích a abychom tedy takto zvýšili eh, bezpečnost na vnějších hranicích a to by právě mohlo vést k tomu, že se nebudeme tolik muset soustředit na kontroly na vnitřních hranicích a budeme jich mít méně. A protože letiště jsou vždy vnějších hranicích, protože prostě sem přilétají e, odevšat e, lidé, tak prostě na letiště se musíme zaměřit, obzvláště třeba v takzvaných citlivých regionech, které už známe například e, třeba i v Německu. Teď vlastně se ukázalo, že tam se plánoval jeden útok na, směrem tedy na berlínské letiště, takže jak vidíme, je to opravdu citlivé. A nikdo nechápe, jak je tedy možné, že propouštíme teroristy na vnější hranici, a to prostě buď z toho, že tedy nepřekontrolujeme, eh, nekontrolujeme Eurodac, že to prostě eh, se na to nepodíváme, a nebo prostě na těch vnějších hranicích chybí systematické kontroly. A to samozřejmě zvyšuje nedůvěru interní a to potom vede k tomu, že eh, samozřejmě získávají na síle populisti a lidé si myslí, že vlastně i ty jejich vnitřní národní hranice eh, musí chránit, aby se cítili v bezpečí. Pokud chceme opravdu, aby Schengen byl otevřeným prostorem, musíme zvýšit důvěru lidí v tento systém a samozřejmě v ty vnější hranice musíme tam tedy provádět systematické kontroly a musíme eh, se domluvit na rozumném řešení i s radou. Protože eh, pokud umožníme, že na letištích nebudou probíhat systematická, systematické kontroly, tak prostě to je ohrožení občanů, které jim nemůžeme vysvětlit. Já nechci zahájit diskuzi. Já si myslím, že občané nás mohou sledovat a třeba jim docela stávají vlasy hruzou na hlavě z toho, co slyší. Chtěla bych tady určité věci vysvětlit. Takže jednu, jednu větu. Možná, že mě necháte promluvit? Chci jenom jedno vyjasnění. Vy, my vyjednáváme na základě e, stanoviska, které schválil Evropský parlament a je kompromisem, to znamená, že stoprocentně ani vás, ani mě neuspokojuje, co se týče e, e, systematických a oproti tomu cílených kontrol. Takže letiště se nemohou rozhodovat prostě jen tak, že budou mít výjimku ze systematických kontrol. Legrační je, že jedna výjimka, která je teď předpokládána a se kterou e, rada souhlasí, e, nemá co dočinění s bezpečností, ale s tokem, e, s dopravním tokem. My jsme chtěli výjimky na základě společných indikátorů a společného hodnocení, tak toto parlament naznačil. A mě tyhle věci opravdu hodně vadí. Všem eh, záleží na bezpečnosti paní Holmajer. Možná, že jste si toho všimla, ale pokud by členským státům rozhodně stejně záleželo na bezpečnosti jako Evropský, Evropskému parlamentu, tak by dělali svoji povinnost a naplnili by SIS a zajistili by, aby SIS byl aktualizován průběžně a eh, využíván. Tohle ovšem členské státy nedělají. A těmito jednáními se snaží tlačit jeden druhého do koutu. Eh, vy jste teď začala dialog, já teď budu muset slát, eh, dát slovo paní Holmajer. Dobře, reagujte velmi rychle a pak to skončíme. Eh, stryč, stručně. Eh, my samozřejmě teď máme také eh, SIS, eh, nemůžeme vytahovat některé stále případy, teď když už teda konečně pochopili, že máme jiné nástroje, ale určitě to není prostě zdůvodnění pro to, že neprovedeme ty systematické kontroly, protože dopředu nikdy nevíme, kdy ti teroristi nebo kdy nějaký organizovaný zločinec se bude snažit vstoupit na území Evropské unie. Oni jsou dost chytří, aby si taky přečetli naše eh, zhodnocení rizika, aby prostě věděli, které letiště tyhle ty typy kontrol nedělají. Oni jsou dobře propojení. Paní Makovej, stručné schrnutí, velmi stručné. Jenom tedy zase zpátky k té zprávě o trialogu. Nikdy nic není úplně jednoznačné a eh, toto je každopádně velmi důležitá zpráva. Takže jednu větu. Ne, ne, hovoří se bez mikrofonu. Dobře. Já, vy, jste, vy jste vlastně ty věci uzavřela. Teď eh, já se omlouvám, je to moje chyba. Přeji vám maximální úspěch eh, v nadcházejících jednáních eh, trialogu. Děkuji vám, paní Makové. A ono vlastně máme konec schůze, že? říká pan předseda. Dívám, hledám tady další téma a je to prostě nějak tak, že žádné další, žádný další bod na pořadu jednání nemohu nalézt. Uh, uh, uh, Takže čekáme na informace od vás eh, ohledně... Ne, už je po všem, paní Makovej, je konec už je to skončené, paní Makovej. Dobře, tak já bych chtěla jenom říct, že ochrana vnějších hranic je zásadní eh, v boji proti terorismu a naprosto souhlasím s Monikou. Nemůžeme zůstat stát se založenýma rukama. Musíme hledat eh, řešení, nemůžeme to prostě nechat být jenom proto, že některé členské státy neplní své povinnosti, ale některé začaly, eh, už eh, kontaktovali Europol po konferenci v Paříži, to podle Europolu opravdu dodržuje víc eh, států. Předseda Eh, já jsem udělal velký, eh, velkou chybu, že se jsem zeptal politiků, skupiny politiků, eh, političek, zdali chtějí hovořit. To jsem neměl dělat. Má někdo něco do různého? Nemá. Myslím, že jsme k tomuto předchozímu bodu měli vyvážené příspěvky. Další příští schůze se koná 17. října v 15 hodin. Děkuji, končím dnešní jednání.